Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, posaďte se, prosím. Dámy a pánové, popros, poprosili, poprosila bych vás, abychom začali. Implement dla polské obecnosti. tak... Já bych eh, vyhověla návrhu našich polských kolegů a chtěla bych vzdát hold všem eh, Polákům, kteří dnes eh, přijeli na naši schůzi v tak brzkou hodinu, takže bych chtěla poděkovat všem eh, poslancům Evropského parlamentu. Zahajuji naši schůzi. Ráda bych vám připomněla, že naše schůze je přenášená na internetu. A pokud jde o tlumočení, o jazykový režim, tak můžete hovořit jazyky stálých členů našeho podvýboru. Nejprve první bod je tedy přijetí pořadu jednání. Naše schůze bude dvoudenní, takže dnes, dnes tedy celý den a zítra dopoledne. Pokud nemáte žádné připomínky nebo námitky k pořadu jednání, tak můžeme považovat takto navržený pořad jednání za schválený. Ráda bych vás požádala, abychom schválili také zápis z naší schůze konané 3. března 2016. A pokud tedy do konce naší schůze neobdržím žádné připomínky, žádné námitky, tak budeme tento, tento zápis považovat za schválený. Další bod, bod 3 našeho pořadu jednání sdělení předsedkyně. Chtěla bych vám sdělit, že zítra v 15 hodin se bude konat schůze výboru IMCO. A tato schůze se bude věnovat veřejným zakázkám v, v oblasti obrany. A opravdu bych vás chtěla všechny pozvat, abyste na tuto schůzi přišli. Náš sekretariát vám ještě předá veškeré potřebné informace. Dostanete tyto informace e-mailem během dnešního dne. Uh, our proceeding. Tudíž můžeme začít. A chci v tuto chvíli říci, že je pro mě opravdu velkou ctí, že mohu hned na začátek hovořit o našem prvním bodu, což je konflikt v oblasti Náhorního Karabachu, který má samozřejmě zcela zásadní dopad na stabilitu v Jižním Kavkazu a je také zcela zásadní pro Evropskou unii a roli, kterou sehrála Evropská unie v tomto konfliktu. Připravili jsme si také výměnu názorů s panem ředitelem, který je zodpovědný za tuto oblast, takzvané Euroazie a také zástupce za OSCE. A mám tímto na mysli v tuto chvíli pana Fernanda. Eh, Andersena Gimárese. Už ho známe a také kromě něho se našeho jednání bude také účastnit paní Amanda Paul, analystka za Institut European Policy Center. Dámy a pánové, příměří bude, doufejme, trvat co nejdéle po tom velmi dlouhém konfliktu. Samozřejmě víme, že ten konflikt měl velmi, velmi napjaté fáze to znamená, že ten konflikt mezi Armenií a Azerbajdžánem o náhorní Karabach je dlouholetý, to víme. Evropská unie se snažila eh, intervenovat v tomto konfliktu, snažila se na něj upozorňovat také v rámci svých prohlášení, snažila se tedy být aktivním hráčem a hrát eh, nějakou důležitou roli. To jsme vždy zdůrazňovali a připomínali. A mnozí z nás asi velmi dobře uvědomují, důležitost nezapomínat na takovéto druhy konfliktů a krizí, protože jde tady samozřejmě o územní integritu jednotlivých současných států. Dámy a pánové, v první řadě bych tedy dala slovo panu Fernandovi Ande, Andresenovi Gimaresovi a poté bude také hovořit paní Amanda Paul. A poprosila bych je tedy o jejich úvodní slova a také samozřejmě jsou zde k dispozici pro to, abyste eh, jim kladli otázky. Nicméně v tuto chvíli chci říci, že paní Amanda Pol bude odpovídat jako první, protože musí odejít dříve. Pane eh, eh, Gimaris, máte slovo. Děkuji. Děkuji. S ohledem na tu eh, nedávnou eskalaci a na to násilí, o kterém jste hovořila, eh, si všichni uvědomujeme, že jde opravdu o konflikt, který je skutečností. Eh, a samozřejmě všichni víme, že ta nestabilita v tomto regionu je také velmi zásadní a má zásadní dopad na stabilitu v širším regionu a také na stabilitu na celém světě. E, tento konflikt v podstatě zabraňuje také stabilitě a rozvoji těchto dvou států a jejich sousedů. A samozřejmě má i zásadní dopad na vztahy s Evropskou unii. Evropský parlament už několikrát vyzýval Evropskou unii k tomu, aby zaujala nějakou aktivnější roli v tomto konfliktu a nedávno eh, se už přijaly nějaké zásadní kroky. To znamená, samozřejmě všichni víme, že nějaké jaksi silnější partnerství může fungovat pouze eh, tehdy, když jak si v tomto regionu bude nastolená stabilita. Eh, v únoru jsme byli v Azerbajdžánu a na začátku března jsme byli v Armenii. Také jsme se setkali samozřejmě s prezidenty a ministry zahraničí eh, těchto dvou eh, států. Chci říci, že Herbert Salver, náš zvláštní vyslanec, se tedy k tomu samozřejmě vyjádřil. Co se týče té krize, tak 2. dubna, na začátku dubna, to znamená hned po v podstatě eh, bojích eh, v předvečer, tedy toho 2. dubna, došlo eh, k příměří, to znamená, že se obě dvě strany dohodly na příměří a na složení zbraní. Nicméně, jak dlouho toto příměří bude eh, trvat, to uvidíme. samozřejmě v tuto chvíli jde o to, aby obě dvě strany se držely těch podmínek, které jsou stanoveny v dohodě o příměří. To znamená, že vojenské řešení nesmí eh, přijít opět na řadu. Je velmi důležité, aby Evropská unie jednala a vyjadřovala se jednotně. To znamená, eh, je důležité vyjadřovat také podporu Minské skupině OSCE, což je zcela zásadní. A v rámci tohoto, v tomto kontextu a v rámci tedy těch eh, spolupředsedů Minské skupiny potřebujeme nějaké komplexní eh, řešení tohoto konfliktu, které bude vycházet z madridských principů. To znamená, že se bude respektovat územní integrita a všechny další principy stanovené v madridské smlouvě. To znamená, že musíme být připraveni na další smysluplná vyjednávání a musíme připravit ústupky pro obě dvě strany. Nicméně zcela zásadní samozřejmě, aby Evropská unie i nadále byla hráčem eh, v tomto vyjednávání a aby se eh, přijímala opatření, která budou vycházet hlavně z toho základního principu bezpečnosti. Je třeba samozřejmě také eh, iniciovat a ve skutečnosti uplatnit dobrý nástroj pro vyšetřování sledování eh, událostí, které se odehrály. Tak, tudíž je zcela nezbytné, aby vznikl kontext, v rámci něhož bude možné dosáhnout nějakého pokroku. Už v tuto chvíli je ta situace velmi komplikovaná. Nicméně my musíme v tuto chvíli vysílat opravdu vyvážené, vyrovnané signály, tak, aby bylo jasné, že se nepřikláníme ani k jedné, ani k druhé straně. To znamená, že máme také speciálního vyslance pana Herberta Salvara a musíme eh, také samozřejmě podporovat i nadále vytváření a posilování nových kontaktů na obou stranách. Náš eh, vyslanec Eh, byl v 15. dubna v Azerbajdžánu a velmi brzy pojede také do Arménie. Eh, v Azerbajdžánu se setkal s panem prezidentem a také s ministrem zahraničí a také telefonicky několikrát hovořil, tedy dvakrát doposavat se ministrem eh, zahraničí. Eh, v podstatě tam došlo k přikrývání eh, několika eh, návštěv a do toho ještě stávkovali operátoři na bruselském letišti, to znamená, že se to všechny, všechny ty návštěvy museli trošičku přizpůsobit či, či odložit. V každém případě náš vyslanec je v úzkém a pravidelném kontaktu se zástupci minské skupiny. Je velmi důležité tady celý tento mírový proces podporovat, je velmi důležité posilovat, jak jsem již říkal, eh, kontakty in situ. Máme také Evropský projekt, jehož eh, název je Evropský eh, projekt pro mírové řešení konfliktů v Náhorním Karabachu. A v tuto chvíli je třeba udělat všechno pro to opravdu, aby byly překonány ty hlavní eh, překážky. Eh, tento mírový proces je opravdu velmi důležitý pro nějaký dlouhodobý proces usměřování. A je také zcela zásadní také pro bezprostřední pokrok v rámci tohoto eh, vyjednávání. Máme tady také podporu Spojených států amerických, která také vychází z principů, které byly dohodnuty v Madridu. A v tuto chvíli si všichni také uvědomují, že je třeba opravdu přijímat zcela zásadní kompromisy. Děkuji vám, pane řediteli. Chtěla bych připomenout, že pan ředitel Gimáreš je tedy eh, ředitelem v SVČ, což jsem zapomněla uvést při prezentaci. Nyní eh, paní Amanda Paul, která je politickou analytičkou v European Policy Center. Dobré ráno, děkuji mnohokrát za pozvání na dnešní jednání. Asi nemůžeme eh, rozhodně přecenit eh, vážnost aktuální eskalace násilí v náhrodním Karabachu, protože to od roku 1994 vůbec největší eskalace násilí a za těch pár dní bylo zabito více lidí než za několik posledních let, a to včetně malých dětí. Také hodně lidí prchalo z vesnic eh, podél té eh, kontaktní linie, což je samozřejmě smutné. Tato eskalace byla předvídatelná. Když se podíváme na několik let zpátky, tak došlo k podstatnému nárůstu nejrůznějších střetů, eh, zvláště v listopadu 2014. V prosinci 2015 došlo také eh, k narůstu množství vojenských cvičení v Azerbajdžánu a to i na okupovaných území eh, nedaleko té kontaktní linie. Také mm, bylo nebo je předvídatelné, že e, obdobná eskalace se zopakuje a hlavní otázkou je, kdy k tomu dojde. Další předvídatelná věc je e, aktivní úloha Ruska. To asi nikoho nepřekvapí, že právě Rusové přišli na pomoc. Rusové e, vedli silnou diplomatickou ofenzívu. Skutečnost, že k tomu incidentu došlo, když oba prezidenti byli mimo uh, svou zemi, když letěli zpátky uh, z Washingtonu, bylo také poměrně významné a šokující. Teď jsme se dostali do nové fáze tohoto konfliktu. Současná situace, nebo to status quo, eh, které existovalo, bylo vlastně úplně rozprášeno a nedá se k tomu už vrátit. To už je prostě historie. Mluvíme-li o příměří eh, v uvozovkách za současných podmínek, to je spíše vtip, protože eh, rusové eh, sice vyjednali nové příměří, ale od té doby, a vlastně to bylo jenom pár dní, došlo ke stovkám porušení tohoto příměří, takže vidíme poměrně velký nezájem o dodržování tohoto příměří. To znamená, že ta situace je velice eh, výbušná eh, v terénu. Poměrně eh, silně se na obou stranách schromažďují ozbrojené síly. Pokud jde o konflikt samotný, Karabach není jako eh, ostatní eh, konflikty v regionu, které označujeme za zamrzlé. Jak už tady zaznělo, tohle není zamrzlý konflikt, nikdy to nebyl zamrzlý konflikt. Od roku 1994 docházelo neustále k porušování příměří, ale eh, postupně se to stalo závažnější. A když ty strany prostě sedí ve zákopech a střílejí po sobě, tyhle dny už jsou samozřejmě pryč, což je také e, důsledek moderních technologií a vojenského vybavení, které obě strany mají. Tato eh, oblast je dnes s jednou z nejvíce militarizovaných oblastí v Evropě. Tam se miliardy vynaložily na zbraně, na těžké dělostřelectvo, tanky, drony. A 4,6 HDP Azerbajdžánu jde na výdaje na obranu a 4,1 na arménské straně HDP obou zemí E, jsou samozřejmě velice odlišné, ale i tak jde o velké částky, které jsou vynakládány na zbraně. Arménie má téměř všechny své zbraně od Rusů, Azerbajdžán od Ruska, e, Turecka, ale také z Pakistánu. Arménie byla členem CFP VTO, strategického partnerství s Ruskem a nedávno eh, se schválilo 200 eh, milionů eh, na 200 miliard na prodej zbraní. Takže ukazuje to prostě, že z obou stran je taková hm, jaksi bojechtivá nálada nacionalistická. Arménie a Azerbajdžán Eh, se eh, navzájem označují za své největší nepřátele, což je smutná situace, protože před 35 lety vlastně tyhle země eh, žili vedle sebe jako přátelé, ale teď takovýto diskurs prostě vedou i vrcholní představitelé obou zemí. Ta dnešní situace samozřejmě je způsobená různými Eh, záležitostmi stagnace mírového procesu. Nedošlo k žádným zásadním setkáním obou hlavních představitelů po dlouhou dobu. Minská skupina se stala vlastně spíše takovým manažerem, než že by něco řešila. Došlo k rozkladu důvěry mezi Ruskem a Západem, což také situaci příliš nepomohlo a to se ještě vyhrotilo eh, při konfliktu na Ukrajině, eh, Armenie i Azerbajdžán tento konflikt vnímají odlišně. A pak tady je také problém neefektivního sledování situace v terénu. Myslím, že tam je eh, tým eh, osmi pozorovatelů OBSE, kteří ale mohou dost se dostat na tu demarkační linii, jenom když k tomu dostanou zelenou od obou stran, takže to také je let kde neefektivní. Ta současná situace je eh, samozřejmě příznivější pro Arménii než pro Azerbajdžán, protože eh, čím déle tato situace přetrvá, tím větší je šance, že dojde k uznání Náhorního Karabachu jako nezávislého státu. Ale obecně bych řekla, že obě země se více angažovali v, v ziscích na sobě navzájem, než že by hledali nějaký kompromis eh, a něco, co bude prospěšné pro obě strany. Ten konflikt je využíván oběma stranami eh, k tomu, aby se pozornost obyvatel odvrátila od jiných domácích záležitostí. 2. dubna, eh, co se stalo? dá se eh, to schrnout do dvou možností. Za prvé, buď došlo k náhodnému porušení příměří, eh, mohlo eh, k tomu dojít z obou stran a pak to eskalovalo vzhledem k tomu, že došlo k většímu bombardování do té doby. Je to samozřejmě možné. Zdá se ovšem, že Azerbajdžánci se rozhodli spustit rychlou a malou vojenskou operaci, aby změnili situaci eh, v terénu, aby eh, otestovali nově koupené zbraně a novou strategii. Někteří to eh, popsali vlastně jako strategii zmocni se, zajisti a zachovej si. Do určité míry je Azerbajdžán, myslím, frustrován, protože po více než eh, dvě desetiletí část jeho území je okupována navzdory rezolucím eh, OSN a eh, zdá se, že prostě začíná to vypadat, že vlastně použití síly může zvítězit a tak by tomu být nemělo. Je to teď poprvé, kdy eh, se Azerbajdžánu podařilo získat zpět nějaké území od odsouhlasení příměří v roce 1994. Nicméně ta skutečnost, že eh, Azerbajdžánu se nepodařilo získat eh, celý region, tak to ukazuje, že reakce Arménie byla poměrně účinná ale tím se samozřejmě dostáváme do velice eh, křehké a výbušné situace. Teď, eh, co bude dál? Jsou tady vlastně tři možnosti. Za prvé, ideální by bylo, kdyby co možná nejdříve eh, se strany vrátily k jednáním, aby došlo k komplexnímu vypořádání na základě madridských zásad. Druhá možnost je, že dojde v nadcházejících týdnech nebo měsících k nové eskalaci, která by mohla být ještě eh, mít horší důsledky než ta dosavadní. A ta třetí možnost nás vrací k Rusům. Eh, Rusové teď mají nějaký plán, o kterém mluví s různými stranami a může se stát, že ten jejich plán eh, bude nějak přijat. Rusko by bylo garantem míru. Eh, je to samozřejmě nejméně pravděpodobná možnost, eh, ale stále tato možnost tady přetrvává. Myslím si, že pokud nedojde k okamžitému návratu k politickému procesu, tak je pravděpodobnější, že Azerbajdžán bude dotlačen k nové ofenzivě a nebo nakonec možná, že i přejme tu ruskou dohodu, protože si řeknou, je lepší přejmout tu ruskou dohodu, mohli bychom získat část okupovaných území, než že bychom se drželi procesu, který vlastně nikam nevede. Ještě eh, pár slov k Rusku a EU a pak skončím. Musíme být velice opatrní eh, k tomu, co dělá eh, Rusko. Rusko není žádný mírotvorce. Rusko podporovalo tento konflikt celé roky, protože prodávalo zbraně jak Azerbajdžánu, tak Arménii. To je velice eh, nepříjemné. Premiér Medvěděv se vyjádřil, že rozhodně Rusko eh, nehodlá přestat v dodávkách zbraní, protože Rusko si myslí, že i jiné země, včetně členů NATO, by pak tam ty zbraně dodávaly sami. Bylo by eh, je tady snaha vlastně minimalizovat náš politický vliv regionu, protože Rusko má pocit, že je vlastně skoro jejich výsadou, aby se stali dominantní mocností v Jižním Kavkazu. Když se podíváte na kroky, které Rusko podniká od eskalace, Rusko jako první zareagovalo na eskalaci eh, druhého Krátce poté prezident Putin eh, řekl, že došlo k telefonickým rozhovorům s ministry obrany a zahraničí Azerbajdžánu a Armenie, potom Medvěděv tam byl na návštěvě, také Lavrov navštívil obě země. A když se podíváme na možnou eh, budoucnost té ruské dohody, vypadá to v tom duchu, že by se vrátila okupovaná území, ruští, eh, ruské mírové síly by byly eh, v terénu a byly by tam poskytnuty určité bezpečnostní záruky pro tu, pro ty Armence, kteří žijí v Náhorním Karabachu. Takže tam jsou určité prvky madridských zásad. Je možné, že Rusové toto Eh, protlačí, protlačí vlastně skrze současný formát OBSE. Já si myslím, že to určitě nebude řešení úplně populární v regionu. Eh, Turecko by se stavělo proti tomu, protože eh, vlastně by tady byly další ruské mírové složky, které se vlastně přibližují Turecku, co by si o tom mysleli Iránci, nevím, ale a předpokládám, že také by nebyly úplně nadšení. Ale to, co mě nejvíce znepokojuje, je skutečnost, že Západ se vlastně ani moc nezajímá o to, jakou pozici si buduje Rusko v regionu a o přístup eh, Ruska k celému Jižnímu Kavkazu. Já si myslím, že to je chyba. Myslím si, že Západ a zvláště EU, protože EU je nejbližším, řekněme, aktérem a američané momentálně jsou trochu mimo hru kvůli eh, předvolební eh, kampani, Eh, ve které samozřejmě to není tedy prioritou, není to prioritou ani pro prezidenta Obamu, tak je na Evropské unii, aby se toho zhostila a Evropská unie by měla vystupovat silněji, protože to, co se tam děje, bude mít bezprostřední dopad na EU pokud to bude nový konflikt, tak ten se může rozšířit dál do regionu, může to vyvolat novou vlnu uprchlíků, může dojít k zničení klíčové infrastruktury. Dosud eh, byl velký nedostatek politické vůle na straně EU eh, vystupovat nějak silněji a vlastně se to nechává jenom na OBSE. Pokud se podíváte na přístup EU k jiným konfliktům v, trans, v Podněstří nebo v Gruzii, tam mm, EU vystupovala mnohem proaktivněji a to se na Horním Karabachu neděje je tam nedostatek takovéto strategické investice a mám pocit, že e, tak nějak všichni si myslí, že prostě ten konflikt sám nakonec nějak vyprchá. Je ale dobré, že EU dala najevo, že chce dělat více. Při návštěvě paní Mogherini e, na počátku tohoto roku e, uvedla, že náhorní Karabach by měl být prioritou pro EU a myslím si, že to je správný přístup. EPC, tedy naše centrum, e, zpracovalo e, e, nový dokument o Náhorním Karabachu, kde jsme uvedli různé myšlenky, náměty, jak by EU mohla zlepšit svůj přístup a mít tam silnější pozici. Já velice vítám, že Evropský parlament se tímto zabývá, že je iniciativní, eh, přichází s myšlenkami, jak posílit úlohu EU v regionu. Je to, myslím, dobré a zatím jste jedinou evropskou institucí, která se k tomu takto postavila. A ještě pár věcí k tomu, co říkal kolega. Je důležité, aby EU byla eh, formálně zastoupená v širší minské skupině ne, eh, aby tam nebyla jako jenom jako spolupředseda, ale aby byla v širší skupině. To je eh, důležité, aby se vlastně celá ta minská skupina více zapojovala. Je třeba, aby tam skutečně bylo, byla účast více zemí. EU také musí považovat Karabach eh, za důležitou část politického dialogu, který vede s Armenií a s Azerbajdžánem a neměla by to EU tak nějak obcházet, jak činí do posud. Také by bylo dobré jmenovat vojenské styčné důstojníky v zastoupení EU v Baku a Jerevanu aby se, eh, by se mělo pokračovat eh, ve spolupráci s občanskou společností eh, pomocí příslušných nástrojů. Je třeba také zahájit nové kolo financování, které se zatím nějak pozdrželo, nevím přesně proč, ale myslím si, že to je, je, to je škoda, protože pro udržování kontaktů je to velice důležité a EU také musí lépe zajistit, e, že postoje jednotlivých států ke Karabachu budou lépe sladěné, protože mnoho států má různé názory, které jsou ovlivňovány nejrůznějšími lobistickými skupinami a to situaci nepomáhá. Takže takové by byly mé stručné komentáře k situaci. Děkuji. Thank you, sir, madam. Děkuji, děkuji oběma řečníkům a v tuto chvíli otvírám naši rozpravu a pan Kelm za EPP jako první. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já bych velmi rád poděkoval za vaše velmi realistické představení či eh, vysvětlení té velmi komplexně složité situace v této oblasti. Jak jste již právě nastínili, tak samozřejmě došlo ke změně situace a je třeba se chovat co nejvíce realisticky. To znamená, že nemůžeme pouze doufat, že se všechno v podstatě vrátí pouze k tomu statusu quo před vypuknutím těch posledních eh, potyček. Ale je třeba si uvědomit taky všechny ty kolaterální dopady. Před 93 lety v roce 1923 se Stalin rozhodl, že předá tuto oblast Náhorního Karabachu pod zprávou Azerbajdžánu. Samozřejmě všichni víme, že většinové obyvatelstvo byly Arménci a myslel si, že, v tuto, že tímto v podstatě se ten konflikt eh, vyřeší. Nicméně eh, tomu tak nebylo, ale je třeba myslet také na oběti Nesmíme na to zapomínat, protože oběti jsou na obou stranách, jak na té arménské, tak na eh, azerbajdžánské. Samozřejmě v tuto chvíli hovoříme o doutnajícím zamrzlém eh, konfliktu těch eh, problémů, které s tím to problémem a konfliktem souvisí, je velmi mnoho, také hospodářské povahy samozřejmě. Azerbajdžán a situace v Azerbajdžánu se stále horší a horší minimálně v oblasti lidských práv. Eh, Azerbajdžán také používá v podstatě spoustu výmluv pro to, aby se těmito otázkami vůbec nezabývala. A já se chci zeptat na možnou roli Gruzie v tomto kontextu. Jakým způsobem by se ho mohla účastnit, či jakou roli by mohla hrát Gruzie? Dále jste také zmínili vztahy mezi Arabajďanem a Iránem. E, je Irán nějakým způsobem zainteresovaný aktivně na tomto konfliktu, či ne? A poté na závěr samozřejmě je pravda si přiznat, že v tuto chvíli hovoříme o nedostatku aktivní eh, role Evropské unie v oblasti zahraničí, zahraničně bezpečnostní politiky, protože tady necháváme velký manevrovací prostor Ruské federaci a eh, v podstatě tady dochází k možnosti, že by byl eh, akceptován ten ruský model. Děkuji. Děkuji, kolego. Pan Pasku. I já vám děkuji. I já děkuji za to, že jste zorganizovali tuto eh, rozpravu, protože my všichni jsme šokováni v podstatě tou intenzitou a rychlostí vypuknutí tohoto eh, násilí, ke kterému došlo. Protože my samozřejmě všichni víme, že tam v podstatě implicitně toto nebezpečí vždy bylo, nicméně jsme možná tomuto konfliktu nevěnovali dostatečnou eh, pozornost. Tudíž eh, možná, že se tím více měli eh, zabývat ty operativní součásti naší politiky. Ono je to všechno jako v podstatě sopka, doutnající sopka, nikdy nevíte, kde vybuchne. Uh, a já si myslím, že takovéto konflikty by měly být neustále monitorovány, protože samozřejmě, že můžou takovéto, může takovéto násilí a takovéto potičky mm, vzniknout i v mírových oblastech, ale u těchto doutnejcích zamrzlých konfliktů je třeba dávat opravdu velký pozor. To znamená, je opravdu třeba se takovýmto oblastem věnovat. Tento konflikt jako jiné podobné konflikty Eh, má samozřejmě přímé, viditelné účastníky, ale kromě toho za kulisami eh, je velmi mnoho dalších. Eh, to jste už zmínili. Rusko, do určité míry také Turecko a já se zamýšlím nad tím, zdali tento konflikt není prostě jednoduše součástí té obecné degradace v oblasti turecko-ruských vztahů. Ono to možná nějak zapadá do této mozaiky ale když tak poslouchám, tak myslím také na další jeden velmi důležitý viditelný aspekt té naší dnešní eh, rozpravy, svoboda vyjadřování, eh, svoboda vyjadřování, která k nám přichází ze strany eh, účastníků a členů think tanku. To znamená, je velmi důležité, abyste tedy o tom takto hovořili. Já moc dobře vím, jakou roli musíte plnit. Já jsem byl na obou stranách. Ale teď ta otázka je, s kým budeme jednat, zdali pouze těmi přímými, přímými účastníky toho konfliktu, i když víme, že to eh, závěrečné, to konečné rozhodnutí nebude na nich. Protože to nám samozřejmě dává tu možnost, jak si dokázat, že něco děláme, že hovoříme o té důležitosti posilování a vytváření nových eh, kontaktů, ale všichni víme, že je to nemožné, protože víme, že ti opravdoví hráči, ti, kteří o tom rozhodují za eh, kulisami, to znamená Rusko, Turecko a možná další, jsou velmi aktivní a jsou to oni, kdo tahají za ty nitky. To znamená, ano, ano, my o tom jsme samozřejmě připraveni hovořit, nebo je, to je ta otázka, kterou si musíme položit. Jsme s Ruskem a Tureckem připraveni hovořit i na toto téma? To znamená, že Samozřejmě vždycky se můžeme, si můžeme říci a poklepat si na rameno a říci, tak něco jsme udělali, protože jsme, se, jsme o tom vedli eh, rozpravu, je velmi důležité, že posilujeme a navazujeme nové kontakty, ale ono se to samozřejmě bude opakovat a paní Kol, Pol eh, nám dala spoustu zcela jasných důkazů, či eh, hovořila o tom potenciálu tohoto konfliktu, který může eh, vést k ještě k navýšení k dalšímu navýšení intenzity tohoto konfliktu. No, se to může přelít také do dalších států, může to mít celé jasné dopady také na sousední státy, mám tím na mysli Sýrie, Irák. To znamená, já se ptám, nemyslíte, že bychom měli hovořit opravdu s těmi opravdovými, eh, opravdově důležitými hráči v tomto konfliktu? Pan Jurek, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Také bych eh, chtěl poděkovat eh, oběma řečníkům za velmi zajímavou a relevantní prezentaci těchto problémů. A děkuji vám, paní předsedkyně, za to, že jste tak rychle zorganizovala tuto velmi zajímavou diskusi. Domnívám se, že to dokazuje, že náš podvýbor skutečně odvádí svou práci velmi důsledně. Rád bych položil tři otázky oběma řečníkům. Otázky související s Tureckem a Arménií. Protože bych se vás chtěl totiž zeptat, jak vidíte pozici Azerbajdžánu v turecké politice. Je to tedy pouze politika vymezující etnickou identitu, nebo je v tom také určitý eh, širší geopolitický eh, přístup nebo geopolitická dimenze ze strany Turecka? A dále bych se chtěl zeptat, zda v poslední době jste zaznamenali rozdíl v postoji prezidenta Erdoana. Dále bych se vás také rád zeptal, jak vnímáte postavení nebo chova pozici Arménie vůči Rusku. Všichni víme, že Rusko je ochráncem Arménie. Ale moje otázka zní, zda se na to můžeme podívat tak, že arménská eh, vláda pravomoc závisí na, na Rusku, anebo je to takový vzdálenější nezávislejší vztah. A konečně, pokud jde o Arménii, jak hodnotíte eh, vnitřní situaci v Arménii? Zda my, jakožto Západ, nebo Evropská unie tedy konkrétně, si můžeme najít nějaké partnery v občanské společnosti v Arménii k tomu, abychom měli, zvýšili určitý vliv Samozřejmě ne, abychom vyřešili konflikt, ale alespoň abychom tam vdechli trošku více stability. Děkuji. Pan Mavridis, prosím, za delegaci EU Turecko. Děkuji, paní předsedkyně. Jen tři krátké body a já bych vás poprosil, abyste na ně zareagovali. Ehm, zopakuji to, co řekla paní Mogherini minulý týden ve Štrasburgu. Ona zcela jasně řekla, že vojenské konfrontace, jako například ta v Náhorním Karabachu, nepředstavují žádné řešení, žádné politické řešení konfliktu. A za prvé, tedy chci říct si toto. Ehm, je třeba se zamyslet na naší roli, na naší roli jako Evropská unie etika a politika. Víte, já jsem eh, z Kypru, to znamená, já vím, jak funguje vyjednávání s Tureckem, ale občas si musíme uvědomit ty odlišnosti. Občas je velmi těžké být nestraný, nebo eh, v podstatě být nestraný a být eh, neutrální. To není vždy stejné. Velmi často, jako například v tomto případě, musíme být nestrannými. A musíme jasně hovořit o faktech. A tím se dostávám ke druhému bodu. Potřebujeme nějaký efektivní mechanismus, který by v podstatě pomáhal eh, zájmům jak Azerbajdžánu a Arménie v tom smyslu, že by zachraňoval životy. A to je přesně ta minská skupina, jehož členy jejich členové jsou z Ruska, eh, z USA a z Francie. A tato skupina opravdu navrhla velmi konkrétní věci a já se snažím být eh, nestraným. A vidíme, že Arménie tedy ty zásady této skupiny akceptuje, ale Azerbajdžán ne. A za třetí, již bylo zmíněno jedním z mých kolegů, že jedna z těch základních otázek je samozřejmě, kdo z toho má největší prospěch. Jsou to ti, kteří prodávají zbraně, například Ruská federace. Pojďme se podívat na ty hlavní hráče. Tak a já se ptám v tuto chvíli, kdo podnítil, kdo podnítil tu ofenzivu, ke které která vedla vlastně k těm eh, posledním událostem. A myslím si, že všichni víme, kdo zatím stojí, ale byl bych rád, kdyby na to odpověděli také naši řečníci a kdyby odpověděli na to, zdali šlo také o ty domácí hospodářské problémy Azerbajdžánu. Děkuji. Děkuji, paní Nikolaj. Děkuji, paní předsedkyně. V první eh, řadě bych vám eh, ráda poděkovala a pogratulovala za to, že jste se rozhodla o tomto tématu hovořit. Já jsem také zpravodajkou pro otázky týkající se Azerbajdžánu a také bych poděkovala opravdu také našim řečníkům za to, že se k tomuto problému v podstatě postavili tak um, vyváženě. Chci vědět tady, kdo je tím mírotvorcem a kdo je tím, kdo podněcuje eh, tento boj a tuto válku. Protože víme, že tady v podstatě eh, dochází k tomu, že by to v podstatě mohl být ten stejný subjekt. Já si myslím, že by to mohlo být, mohlo být Rusko, protože Rusko má samozřejmě velký zájem na tom, aby tento konflikt zůstal zamrzlým konfliktem, aby opravdu tady ten konfliktní potenciál v této oblasti existoval protože samozřejmě víme, že toto není jediný takovýto konflikt. Hovoříme o Obcházii, o e, Podněstří, hovoříme o Osety, to jsou další oblasti, eh, takzvaných eh, zamrzlých konfliktů. Víme samozřejmě, že azerbajdžánské hospodářství v tuto chvíli není úplně v nejlepší situaci i z důvodu cen ropy. To znamená, že já chci říci, že tady je třeba se zamyslet nad tím, komu to tedy přináší prospěch. Proč to rozhodně nepřináší prospěch občanům Azerbajdžánu? Protože podívejte se hlavně na tu situaci občanské společnosti. Pro nás to je opravdu zcela zásadní problém, protože my se nad tím musíme zamýšlet a musíme se na to dívat realisticky. To znamená, co znamená mezinárodní právo pro tuto oblast. My v tuto chvíli už máme čtyři prohlášení za eh, OSN ale k ničemu to nevedlo. K ničemu to nevedlo. Nemělo to žádné dopady na tu situaci v této oblasti. A to rozhodnutí v podstatě založit nějaký vyšetřovací eh, mechanismus, eh, tak eh, na té kontaktní linii k ničemu to nevedlo. V roce 2011-2012 prezident Armenie, prezident Ruské federace, to byl Putin a ještě stále je tedy, a eh, prezident Azerbajdžanu se rozhodli, že tento mechanismus vytvoří a to v rámci prohlášení ze Soči. Ale pouze Azerbajdžan se tomu opravdu věnoval. A co dělá minská skupina? Ano, pracuje, ale, ale nedosahuje pokroku. Buďme k sobě upřímní opravdu nedělá nic nebo nepodařilo se jí udělat nic pro to, aby se tento konflikt vyřešil. Já si myslím, že my jako Evropská unie v podstatě musíme v tuto chvíli začít hrát aktivní roli. Pokud opravdu chceme podporovat eh, mír, pokud chceme opravdu, aby naše diplomatické snahy k něčemu vedly, no tak musíme být aktivní. A já se ptám našich dnešních řečníků, jak by tento mechanismus měl vypadat, jak bychom se měli chovat. My, my tady hovoříme neustále o tom, že bychom se měli nějakým způsobem zainteresovat, že bychom měli být aktivní, že bychom měli být součástí tohoto mechanismu, ale jak by takovýto mechanismus měl vypadat? Jak bychom se měli aktivně podílet tedy na řešení tohoto konfliktu? Samozřejmě můžeme přijít s dalším prohlášením, můžeme vyjadřovat eh, náš souhlas s jedními či s druhými, ale nemůžeme v podstatě nedělat nic, protože to, to by asi tak, jak si popisovalo to, to, tu naší činnost eh, v posledních letech. A poslední otázka, kterou pro vás mám. V rámci té současné geopolitické situace se ptám, co si myslíte, jakým způsobem bude jednat Rusko? Jaký bude ten další krok eh, Ruska? Protože všichni víme, co se stalo v Osety. Eh, samozřejmě víme, že i Gruzie tady eh, dost riskuje, protože samozřejmě tady máme ještě Podněstří. To je všechno propojené, takže k čemu to povede? Děkuji. Omlouvám se. Pan Januzenka, prosím. Tuž já já bych chtěl také poděkovat oběma řečníkům. Všichni souhlasíme s tím, že je skutečně naše, že náš podvýbor eh, rychle zareagoval na tento požadavek a myslím si, že to je velmi dobré. Eh, v poslední době jsme všichni určitě četli různé informace a analýzy ohledně tohoto konfliktu. A musím přiznat, že tyto různé články, různé analýzy mě vedou ke třem připomínkám. Nejprve, hlavní aktéři tohoto konfliktu jsou vlastně od jak živa tistitéž Rusko a z části také Turecko. Ale je potřeba zohlednit tu skutečnost, že zde máme také určité nové skutečnosti. A to v prvé řadě dvě, ty dvě země, a to zejména Azerbajdžán, který prožívá velmi obtížné ekonomické období období hospodářské krize, takže e, zažíváme tam také stále se zvyšující nespokojenost obyvatelstva obyvatelstvo protestuje proti stávající vládě, proti mocenským silám. A tentokrát z toho mám dojem, že až do určitého okamžiku tady ten konflikt a celá ta situace vlastně byla víceméně výhodná těm dvěma aktérům, o kterých jsem se zmínil. Musíme vzít v úvahu také vojenské hledisko. Jsem velmi znepokojen tím, že pokaždé takovéto konflikty nám dokazují, že strany, které se účastní eh, konfliktu, jsou stále více ozbrojené, zvyšují zbrojení. Nedávno jsme viděli, že tam jsou tanky, že mají střely s dlouhým dosahem. Čili jinými slovy, mohu říci, že skutečně zde jsme svědky e, jsou koncentrace opravdu velmi závažného vyzbrojování a to je nesmírně nebezpečná situace v tomto regionu. A nyní bych chtěl položit dvě otázky. Za prvé, co si myslíte o možnosti rozšíření tohoto konfliktu? V současné době ten konflikt je poměrně omezený. Je omezený na prostě celkem jasně vymezený region, ale kolem máme státy, které vlastně také jsou mezi sebou v konfliktu, čili je zde skutečné riziko, že tento konflikt se může rozšířit na, na, na širší region. A druhá otázka, kterou bych rád položil, a ta souvisí s v podstatě s bezmocí e- Evropské unie když slyšíme nebo čteme různé analýzy, různé zprávy, tak vidíme, že Evropská unie se stále více stahuje, stále více ustupuje se své, co se týká své zahraniční politiky a svého vedoucího postavení ve světě. A zde bych chtěl odkázat na to, co říkal Paul. Byl bych rád, kdybyste nám předložila vaše návrhy, vaše nápady. Co můžeme dělat? Co vlastně Evropský parlament může dělat? Ano, parlament může diskutovat, může schválit určitá stanoviska, ale to všechno poměrně málo ovlivní celou tu situaci v terénu. Takže jaká by byla vaše doporučení? Děkuji. Děkuji. Tímto jsme vyčerpali seznam řečníků, ale ještě si vezmu slovo já jako poslankyně Evropského parlamentu a možná bych se vyjádřila k tomu, co zde zaznělo ze strany kolegu Pasku a Zemky kteří se vlastně zeptali na takový ten širší obrázek, širší kontext v rámci tohoto konfliktu a také na zúčastněné strany a hráče v tomto konfliktu. Já samozřejmě mohu pouze zopakovat, že souhlasím s tím, že je důležité, aby se Evropská unie eh, nějakým způsobem podílela na řešení tohoto konfliktu. Nicméně, myslím si, že my musíme ale udělat víc. Musíme si uvědomit, že je třeba udělat něco proti té nečinnosti západního světa v různých oblastech. Protože když si to všechno schrneme, všechna tato krátká prohlášení, to znamená, že jsme řekli, ano, Spojené státy se stáhly kvůli e, volbám a tak dále, no tak já tomu prostě nevěřím, protože Eh, musíme si uvědomit, že ty politiky jsou daleko eh, stabilnější. Samozřejmě americký senát se svým výborem pro zahraniční otázky, kromě toho zatím vším je samozřejmě eh, institucionální know-how, to znamená, že bych ráda také se dozvěděla více právě o postoji USA, protože když chcete znát jak si ten širší kontext, ty širší možnosti, tak eh, bychom o tom měli vědět trošičku více. Myslím si, že bychom v každém případě museli, měli jednat trošičku eh, rychleji. To znamená, že Eh, samozřejmě můžeme hovořit také o určitém přizpůsobení či změně eh, fungování menské skupiny, ale hlavně musíme jednat eh, rychleji, efektivněji. Já bych se také zeptala na úlohu Iránu, protože to je samozřejmě velmi důležitý hráč a vztah mezi Azerbajdžanem a Iránem je samozřejmě jiný. A to i z toho důvodu, že v na území Iránu žije velmi mnoho Azerbajdžánců a i z toho důvodu ty vztahy mezi Azerbajdžánem a Iránem byly vždy dosti jaksi specifické. A to i samozřejmě s ohledem právě na eh, blahobyt právě těch Azerbajdžánců žijících na území Iránu. To znamená, že jde o politické téma v každém případě. Nicméně eh, také bych se zeptala na tu možnost rozšíření tohoto konfliktu, který je v tuto chvíli dosti zeměpisně omezený. Také bych se vás ráda zeptala na to, jak vy vnímáte eh, eh, roli těch nedávných vojenských dohod, tedy nedávných z posledních let, které ale byly mnohokrát pozměněny. Tedy co si myslíte o těch dohodách mezi Ruskem a Arménií? Protože tyto dohody hrají opravdu důležitou roli i s ohledem tedy na ambice Ruské eh, federace získat opět eh, do své sféry vlivu bývalé eh, státy Sovětského svazu. To znamená, že Oni se nějakým způsobem snaží, jak si tak eh, zajistit obranu svého bývalého území, bývalého území bývalého sovětského svazu, ale samozřejmě takovýto koncept, eh, taková ta koncepce je opravdu velmi, velmi nebezpečná. To znamená, bych, byla bych velmi ráda, kdybyste se k tomu vyjádřili. The Order, so first... Připomínám ten, eh, to otočené pořadí, takže nejprve paní Amanda Paul a pan Gimereš. Děkuji. Zaznělo tady hodně otázek a pokusím se zodpovědět maximum z nich, ale stručně. Nejprve bych se chtěla zmínit o té otázce azerbajdžánského hospodářství. Myslím, že je docela naivní se domnívat, že tato eskalace by neproběhla, kdyby uh, hospodářská situace byla dobrá. To je, myslím, trochu krátko zraké. Jak jsem říkala ve svém komentáři, uh, za poslední dva roky už eh, se začaly projevovat příznaky takovéto eskalace i v době, kdy se azerbajdžánskému hospodářství mimořádně dařilo. Takže myslím si, že takovýto názor je spíše krátkozraký. Uh, E, i když samozřejmě to také mohl být faktor. E, pokud jde o otázku, kdo má prospěch z konfliktu, to je jasné. Ty strany, které podporují e, status quo, ty strany, které využívají konflikt Eh, k tomu, aby schromáždili obyvatelstvo pod nacionalistickou vlajkou, aby tak lidé zapomněli na domácí záležitosti. A samozřejmě Rusové, kteří využívají konflikt k posilování eh, své vlastní pozice mezi oběma zeměmi a eh, obecně i v tomto regionu. To je jasné. Oběťmi jsou občané Arménie, a Azerbajdžánu, včetně samozřejmě lidí, eh, kteří eh, jsou, eh, byli, byli vnitřně vysídleni už před 20 lety. Jsou to miliony lidí, kteří jsou stále bezdomová a nemohou se do svých domovů vrátit. To je poměrně smutný příběh. Gruzie. Gruzie, myslím, nemá přímou úlohu v konfliktu, i když samozřejmě, kdyby došlo k velké eskalaci, mělo by to závažné dopady i na Gruzii protože je přímým sousedem. Gruzie tedy samozřejmě eh, má zájem na tom, aby se ehm, eh, konflikt vyřešil co možná nejrychleji a to způsobem eh, bez ruské přítomnosti, protože pokud tam budou rusové, pokud to bude ta ruská dohoda, tak tady hrozí, že celý jižní Kavkaz bude tak nějak znovu vcucnut do té ruské sféry zájmu, pokud to tak mohu nazvat. Irán. Zase z bezpečnostních důvodů Irán pochopitelně má na tom zájem, ale eh, momentálně je priorita Iránu jinde, na Blízkém východě, eh, v boji s islámským státem a zajímá je budoucnost Sýrie. Ale samozřejmě ten konflikt znepokojuje i Irán. Irán naznačil, že by eh, mohl mít zájem na účasti na nějakém mírovém procesu nebo že by mohl iniciovat i mírový plán, ale zatím to nešlo dále než, na vyja- než eh, k vyjádřením ve sdělovacích prostředků. Vztah Azerbajdžán-Irán není žádným tajemstvím, že tyto vztahy dlouho byly složité mezi Azerbajdžánem a Iránem. Bylo tam mnoho konspiračních eh, teorií eh, ohledně toho, kdo dělá co, ale od změny vedení v Iránu k prezidentu Ruhánimu eh, došlo k významné změně posunu v těch vztazích, které se zlepšily. Došlo k mnoha diplomatickým krokům mezi oběma zeměmi, Posiluje se obchodní spolupráce, energetická spolupráce, spolupráce v dopravě, jsou tam projekty eh, společných dopravních koridorů takže ty doby, kdy Azerbajdžán a Irán měly velice složité eh, vztahy, tak tyto doby jsou pryč a nyní směřují k pozitivnější dynamice, což je, myslím, prospěšné pro obě země i pro celý region. A také pro zahraniční politiku Azerbajdžánu je to také dobré, protože eh, je to vlastně určité vyvážení eh, mezi Ruskem a západními státy a má to svůj smysl. Pokud jde o Turecko, Nemyslím si, že by Turecko mohlo eh, být nějak přímo zodpovědné za eh, tuto eskalaci. Nicméně některé komentáře tureckých představitelů eh, jsou poměrně zajímavé. Oni Eh, poměrně silně se vyjadřují ve prospěch jedné strany a mohl by určitě ty ehm, své postoje trošku více vyladit. Eh, říkají někdy eh, dvě země, jeden národ. Já úplně s tímto prohlášením nesouhlasím, ale má to svou historii a také tady jsou úzké vztahy politické a ekonomické. Azerbajdžán je, myslím, nyní největším investorem v Turecku vzhledem k energetické infrastruktuře. Takže je to velice eh, bylo nějakým závažným eh, aktérem v otázce konfliktu v Náhorním Karabachu. Pokud jde o politiku prezidenta Erdoana, nemyslím si, že by byla dobrá pro region současná zahraniční politika Turecka vlastně nám vyostřuje tu bezpečnostní situaci v regionu, než že by nějak napomáhala. To není žádným tajemstvím. Turecko směřuje k velice autoritářskému režimu, což není pozitivní. Bylo by hezké, kdyby eh, mezi těmi sousedy byla nějaká mm, demokracie, ale bohužel tomu tak zatím není. Pokud jde o Rusko a Armenii, ty vztahy mezi Ruskem a Arménií vlastně podkopávají bezpečnost eh, Arménie. Eh, Arménie díky těmto vztahům není bezpečnější, ať už se jedná o vojenská ujednání, o, pozici v Eurazijské unii. Všechny tyto věci vlastně erodovaly eh, svébytnost Arménie a volnost této země v jejím tuzemském i zahraničním jednání. To všichni vidí a Arménie je kvůli tomu poměrně zranitelná a vysvětluje to také my jsme už viděli, že Arménci vlastně eh, jsou ochotně kývnout na přítomnost ruských mírov, mírových složek v terénu, ale i když já si myslím, že by to bylo velice škodlivé pro eh, celou situaci otázka toho, kdo je mírotvůrce a kdo se snaží vyvolat válku v regionu, pokud jde o Rusko, všichni víme, že tento přístup je oprávněný. Eh, Rusové už na Ukrajině ukázali, že nejsou mírotvůrci, že vyvolávají konflikty a udržují konflikty, eh, dokud tyto konflikty nejsou vyřešeny v souladu s ruskými cíly a s ruskou představou o budoucnosti daného regionu. Myslím, že tady hrozí, že se ten konflikt rozšíří, pokud dojde k další eskalaci. Zatím se podaří, eh, nebo daří udržovat jej na omezeném území, ale to nebude platit navždycky. Konflikt se může rozšířit eh, i na další aktéry v regionu a to by potom bylo velice složité. Pokud jde o postoj Spojených států, ano, Spojené státy se nestáhly úplně z Jižního Kavkazu, ale dnes je to pro ně spíš taková poznámka pod čarou, a je to úplně normální, když eh, zvážíte všechny další úkoly, eh, které stojí před USA, Blízký východ, islámský stát, teroristická hrozba, domácí záležitosti, těch je také hodně. A Karabach eh, nakonec, to je prostě místo, že většina Američanů ani neví, kde to je, ani by nenašli na mapě Kavkaz, takže to pro ně není prioritou. Možná, když dojde k eskalaci, tak pak to, se to prioritou stane, ale vznikne tady takový oblouk nestability eh, táhnoucí se z východní Ukrajiny až do Afriky. Potom to bude priorita, ale to už bude později, co, eh, pozdě, což eh, je ostatně vždycky, ale myslím si, že nezaznamenáme žádnou velkou angažovanost z americké strany v nejbližší budoucnosti, až bude nový prezident, to nevíme, kdo to bude a jaká bude jeho politika takže to je zhruba vše. Děkuji. Děkuji, pan Gimáreš má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji poslancům za komentáře a otázky. Jak už jsem říkal v úvodu, pokud jde o význam konfliktu v regionu pro EU, tak eh, mohu poukázat tedy na snahy eh, vysoké představitelky a zvláštního vyslance EU. EU se tedy zapojuje, eh, nedá se říct, že by EU stála stranou. Samozřejmě je určitě možné diskutovat o tom, jak toto zapojení by se mohlo zlepšit nebo změnit nebo optimalizovat ale pochopitelně skutečnost, že se eh, jedná eh, jako součást nějakého mezinárodního formátu Minské skupiny, eh, je samozřejmá. Členství v této skupině souvisí se spoluprací v OBSE, to znamená, nemůžeme nějak sami řešit tento složitý a emocionální konflikt, který trvá již řadu let nemůžeme se rozhodnout sami za sebe, jak chceme postupovat. Musíme eh, vlastně jednat velice opatrně a právě teď ten dohodnutý mezinárodní formát je forma vlastně spolupředsednictví Minské skupiny a to je přístup, který plně podporujeme. Vysoká nebo zvláštní eh, zástupce eh, na tom pracuje každodenně, vysoká představitelka také dala najevo své úmysly co se týče našeho zapojení, eh, je třeba postupovat také trpělivě. Hodně se hovořilo o zapojení externích eh, aktérů jiných zemí. Ano, to je samozřejmě všechno pravda. Ale nikdo z nich by tam nebyl, kdyby nedošlo ke konfliktu mezi oběma stranami a ty strany samotné se musí ujasnit, jestli chtějí bojovat nebo jestli chtějí mír. A to je asi taková klíčová věc, kterou bych chtěla zdůraznit. Děkuji. Děkuji vám, dámy a pánové. Tím tedy eh, uzavírám tento bod na našem programu. Čeká nás další velice zajímavý bod. A chtěla bych poděkovat oběma panelistům a poděkovat i vám všem za účast a zapojení do diskuse a děkuji také eh, Eh, za rychlou reakci eh, sekretariátu a předsednictva tohoto podvýboru. Eh, špatnou zprávu je, že nemáme druhé kolo otázek, ale slibuji, že se k tomuto bodu určitě vrátíme i v blízké budoucnosti. Děkuji vám a prosím, zůstaňte v místnosti, budeme pokračovat dalším bodem. Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, posaďte se prosím a přejdeme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. Je to boj proti ISIL zemích východního a jižního sousedství. A je mi potěšením, že mohu představit naše dva panelisty. V první řadě paní Florence Gob, analytička Evropského institutu pro bezpečnostní studie a také bude hovořit pan profesor Anar Valiev, prorektor pro akademické záležitosti Univerzity ADA v Baku. Já vím, že jste si vy dva mezi sebou rozdělili práci, tak abyste se nepřekrývali a nám jde tedy o to v tuto chvíli se zaměřit opravdu na ten širší kontext. Jak jistě víte, tak islámský stát představuje globální hrozbu. A jak víte, tak mnoho států Evropské unie, stejně tak jako Evropská unie jako taková, se snaží v tuto chvíli dělat všechno pro to, aby byla situace řádně vyhodnocena a abychom zabránili negativním dopadům jednání islámského státu, abychom omezili působení ISILu na globální úrovni a jsem tedy velmi zvědavá na to, co se dozvíme, takže v první řadě bych poprosila tedy paní Florence Gob, aby promluvila a poté bude hovořit pan Anar Valie, potom nás čeká rozprava, to znamená vaše otázky a odpovědi na ně a pokud tedy nám zbyde čas, tak bychom mohli po případě také ještě otevřít druhé kolo otázek a odpovědí. Pane Gop, paní Gop, máte slovo. Děkuji, děkuji za to, že se mě opětovně k sobě pozvali. A v těch následujících několika málo minutách, které mám k dispozici, tak bych pohovořila o těch strategických aspektech boje proti ISILu. Takže v první eh, řadě kde se nacházíme v tuto chvíli, co se týče boje v jižní části. Víte, že tady máme tu koalici 22 států, která jedná v tuto chvíli vojensky. A co se týče těch posledních uh, údajů, tak více, došlo k více jak 11 tisícům leteckých uh, eh, útokům. Uh, a více jak 70% z nich se odehrálo tedy v Iráku a 30% eh, v Sýrii. 23 tisíc um, míst bylo zasaženo, to znamená, že v tuto chvíli hovoříme o jasném oslabení uh, ISILu, ale e, přesto chci říci, že tato organizace v tuto chvíli vede ofenzívu na jiných e, místech. To znamená, že i přesto, že byly zasaženy jejich cíle, tak to ještě neznamená strategické vítězství. ISIL je velmi hybridní organizací, která je velmi flexibilní a může být činná na velmi mnoho různých místech ve stejnou dobu. E, jsou také schopni bojovat asymetrickým způsobem, stejně tak jako konvenčním způsobem. Mají opravdu velmi rozmanité možnosti. A tím se dostáváme tedy k těm strategickým aspektům, o kterých chci dnes hovořit první řadě. I my jako Evropané se velmi často eh, díváme na ISIL s nebo skrze tu eh, perspektivu Sýrie. A to i z toho důvodu, že vlastně nám přichází hodně lidí ze Sýrie a neustále se hovoří o Sýrii. Nicméně ten problém nevznikl v Sýrii, to znamená, že v Sýrii se také nevyřeší. Jedním z důvodů pro toto, a vy jste to paní předsedkyně také zmínila, více jak pět tisíc Evropanů jsou součástí nebo někdy byly součástí ISILu a více jak polovina z nich se již na kontinentální, eh, do kontinentální Evropy vrátilo. Takže je třeba si uvědomit, že tito jednotlivci tu jsou mezi námi a představují potenciální hrozbu. Existuje také zcela jasné propojení mezi těmito jednotlivci a teroristickými organizacemi. Já neříkám, že každý, kdo se vrátí ze Sýrie, musí být a priori teroristou, ale eh, všechny ty útoky, kterých, které jsme zažili v posledních třech letech, které započaly tedy tím útokem na židovské muzeum v Bruselu, tak to byly útoky, za kterými stály právě navrátilci ze Sýrie. To znamená, že tady dochází v podstatě trošičku eh, k, mm, k, k propojování nebo k překrývání eh, různých eh, politik a různých liní je velmi těžké v podstatě mnohým eh, těm navrátilcům dokázat, že stáli za zločiny v Sýrii nebo v Iráku. To je tedy opravdu velmi velká eh, výzva, která jde v podstatě nad rámec mých eh, aktivit, to se asi týká více vás, ale je tady zcela jasná evropská dimenze celé této otázky a ta neskončí jen tak. Takže to je velmi důležitý bod, který jsem chtěla zmínit. Samozřejmě, že těch bitevních polí je velmi mnoho, ale jedním z nich je také Evropa a hned to tak, eh, eh, hned tak rychle to neskočí, neskončí, protože těch pět tisíc, pět a půl tisíce navrátilců eh, jsou lidé, kteří jednají velmi evropsky, to znamená, že využívají také všechny výhody volného pohybu v rámci šengenského prostoru, komunikují jako Evropané znají toto. E, to znamená, že zatímco získali tedy své zkušenosti na jiných bitevních polích, tak jsou minimálně, jak si na základě své fyziognomie, velmi evropští. Takže samozřejmě o Israelu hovoříme jako o globálním fenoménu, ale ti navrátilci v každém případě jsou velmi evropští. Druhý aspekt je ten takzvaný balonový efekt. Protože balon nevždy musí prasnout, může se jednoduše vyfouknout. Takže když se podíváte na tu vojenskou kampaň proti ISISu eh, v tuto chvíli, tak velmi často se tedy ptáme nad tou e, legalitou v podstatě nejde o to samozřejmě, nebo ten problém se nevyřeší tím, že prostě eh, zaútočíte na několika místech, eh, zároveň zabijete 10 tisíc lidí a ono se to vyřeší. Ne, tím se to opravdu nevyřeší. A když se podíváte na islámský stát a podíváte se na jeho kontinuitu a na další podobné organizace, které eh, vznikaly v minulém století v Afganistánu například, tak si na organizace, které například vznikly vznikly v Afghánistánu, z Afganistánu se přemístili do Čečenska, poté na Balkán a kam pojdou dál, já nevím, třeba do Líbie nebo do Sýrie nebo kdo ví kam. Ty poslední údaje z Líbie nám říkají, že v posledních letech se podařilo eh, islámského státu opravdu navýšit eh, počet svých, eh, svých členů v Libii na 6 tisíc. To znamená, že tady opravdu těch lidí je opravdu velmi mnoho a to by v nás mělo vzbuzovat celá zásadní obavy. To znamená, že ve chvíli, kdy vy navýšíte eh, pouze počet leteckých útoků, eh, tak to neznamená, že vlastně vy ten problém vyřešíte. Pouze dojde k přesunu eh, těch bojovníků na jiné místo. To znamená, že je třeba samozřejmě hovořit o politických dohodách, ale velmi často hovoříme o politických eh, dohodách bez bezpečnostní eh, dimenze. A to znamená, je třeba si uvědomit, že tady existuje také velké množství různých povstaleckých skupin, které mezi sebou eh, bojují. Já bohužel přináším špatné zprávy. Ta dohoda s Libí rozhodně nepřinese konec islámskému státu, ne ten problém nevyřeší. A za třetí, Irák. Už jsem to říkala předtím, ale v tuto chvíli velmi často se díváme na ISIS jako na sýrijský syrský fenomén. Ale uvědomme si, že jde spí, spíše jak se o irácký eh, fenomén. Leadership ISISu je v každém případě, eh, to jsou v každém případě iráčané. To znamená, že to je třeba si uvědomit. To znamená, že je to opravdu organizace, která je velmi do, do velké míry opravdu řízena lidmi z Iráku, Iráčany. A e, to říkám i proto, protože prostě potřebujeme hovořit s těmi lidmi na tom místě, kde ta organizace e, vznikla, kde vznikla, nebo kde došlo k zásadnímu posílení islámského státu. Bylo to právě v Iráku po roce 2003. A to je třeba si uvědomit. Potřebujeme zásadní reformy v Iráku, potřebujeme, aby se vládní eh, moci opět, aby se k vládě opět dostali eh, sunité, kteří byli vyhnáni. Eh, Eh, asi jste slyšeli také o těch eh, v tuto chvíli probíhajících demo, eh, demonstracích v Iráku. Takže Irák rozhodně v první řadě, protože oni jsou opravdu té přední linii. Oni pro nás musí být tím nejdůležitějším partnerem v tomto boji. A co se týče Sýrie, tak to je spíše takový vedlejší kolaterální efekt. To znamená, že ve chvíli, kdyby byste se zaměřili pouze na Sýrii, tak, byste, tak by se nám asi jistě nepodařilo ten konflikt vyřešit. Já velmi často říkám, i islámský stát vznikl v Iráku a proto také musí zemřít v Iráku. A poslední bod, který jsem chtěla zmínit. Bohužel, zatímco jsme v posledních pěti letech hovořili o významu arabského jara a k čemu může vést, tak eh, docházelo zároveň neustále k navyšování eh, bojovníků islámského státu. To znamená, že od roku 2011 eh, ta situace opravdu zhoršila. V roce 2011 byla nezaměstnanost mladých lidí byla na 27 na 29 procentech v tuto chvíli, ale hovoříme už o zásadním navýšení a ta demografická, samozřejmě ten demografický vývoj také eh, celý ten region eh, se změnil. A proto v tomto regionu musí eh, vzniknout 80 milionů pracovních míst, proto aby ti mladí lidé v podstatě měli nějakou práci. A samozřejmě sociální vědy vám říkají ve chvíli, kdy nezaměstnanost mladých lidí dosáhne či přesáhne 30% hranici, no tak si si zaděláváte jednoduše na velké společenské problémy. A to jsem chtěla ještě jednou zdůraznit, protože to je problém, který v tuto chvíli eh, je aktuální pro celý region. Například v Tunisku. Tunisko má více jak pět tisíc bojovníků, ale také se týká Saudské Arábie. Tři tisíce eh, lidí, občanů Saudské Arábie se přidalo k ISISu v eh, Iráku. To znamená, že i státy Perského zálevu čelí tomuto nebezpečí, protože tam samozřejmě nemají dostatečně dobrý sociální systém, který by zajistil stabilitu stabilitu. A další aspekt chci říci, ten uh, stejný aspekt, který vedl k té destabilizaci v roce 2011, je stále aktuální. To znamená, že ti, kteří se chtějí vrátit do doby před uh, roce 2011, no tak uh, to není žádné uh, řešení chci říci, že na Sinaji se od eh, zvolení nového prezidenta počet útoků strojnásobil. A to i z toho důvodu, že tady hovoříme o politických operacích, o povstaleckých e, e, uskupeních. Velmi často to, to tady vnímáme pouze skrze naše e, prisma. Ale když se podíváte na některé jednotky ISISu, tak tady potřebujeme poskytnout nějakou politickou odpověď. Každá, každé povstalecké uskupení samozřejmě vychází z eh, podpory nebo je závislé na podpoře eh, určité skupiny lidí. Eh, takže tady bohužel opravdu dochází k tomu, že mnoho těchto povstaleckých skupin je propojeno. ISIS v každém případě je velmi násilná a krutá struktura, ale musíme se samozřejmě zeptat, co nabízí. Oni nabízí eh, revoluční změnu mladým lidem, kteří nemají jiné možnosti. To znamená, je třeba se zeptat, co naše partnerské země mohou nabídnout. My musíme nabídnout změnu, musíme nabídnout naděje a nějaké jiné možnosti, protože tento revoluční aspekt, který vlastně eh, dělá z islámského státu státu něco atraktivního pro mladé lidi je eh, něco, co musíme brát na zřetel. Ano, děkuji, tak to bylo opravdu velmi fascinující. Pane vy máte slovo. A my jsme... Děkuji mnohokrát, paní Fotega. Nejprve chci eh, poděkovat eh, za pozvání. Jsem velice rád, že jsem mohl přijít. Já se v nadcházejících deseti minutách pokusím podívat na to, zda země na Jižním Kavkazu představují nebezpečí pro Evropskou unii nebo pro evropský prostor, protože dnes se v vzdělovacích prostředcích eh, čtete hodně o tom, že různé skupiny eh, pocházejí z různých částí světa a Jižní Kavkaz je vlastně zajímavý z tohoto hlediska, protože je eh, na hranicích Evropské unie a zda do budoucna Tedy tato oblast Jižního Kavkazu může představovat nebezpečí pro evropský prostor, pokud jde o tranzit nebo e, centrum teroristických e, aktivit. E, jedná se především o Gruzii a Azerbajdžán. Arménie nemá vlastně hranice s Gruzií a s Azerbajdžánem. Je to země, která nemá žádnou muslimskou populaci na druhé straně tedy Gruzie a Azerbajdžán. Sice Azerbajdžán je sekulární zemí, ale tradičně tato země je považována za muslimskou. I z demografického hlediska mohu říct, že 75 jsou šítský muslimové, zatímco 25 suničtí muslimové. A v Gruzii zhruba 10 populace se považuje za muslimy, e, část z nich jsou Azerové nebo Čečenci nebo etničtí Azerbajdžánci. A z těch 10 přibližně pětina z nich jsou šíté v Gruzii a zbytek 80 sunitové. Co tedy e, nastalo po pádu Sovětského svazu? Jak víte, obě země Eh, byli vlastně stranou muslimského světa a po zhroucení Sovětského svazu tyto země vlastně začaly být terčem různých misionářů či šiřitelů ideologií. Eh, transformace společnosti přinesla eh, hodně pozitivních věcí, ale také hodně problémů. Eh, ten region je vlastně ukotven mezi několika zeměmi na jihu Irán, na západu Turecko a na severu severní Kavkaz, tedy Rusko se s republikou Dagestán a další tedy regiony Severního Kavkazu. Jižní Kavkaz, zvláště Azerbajdžán a Gruzie, v očích eh, islámského státu vlastně nejsou zajímavé. Nejsou zajímavé z demografického hlediska ani z hlediska eh, možného náboru eh, teroristů. Jednak v Azerbajdžáncu většinou jsou šíité, v Gruzii většina obyvatel jsou sekulární a v 90. letech nebo na konci 90. letech salafistické skupiny pronikly do Azerbajdžánu a Gruzie, ale eh, nezískaly velkou podporu a eh, celkový počet salafitů v těchto obou zemích nepřesahuje 10 tisíc a ani většina z nich nejsou regionální. Tento region tedy může být pro islámský stát zajímavý Eh, pouze jako transitní region, a to i před vypuknutím eh, války v Sýrii. Takže dnes eh, vlastně se rekrutují bojovníci do Sýrie z různých regionů, z Afriky, z Blízkého východu a jedním z lukrativních prostorů je i Rusko. Možná to zní podivně, ale je to Rusko a jeho muslimské republiky na severním Kavkazu a pak Tatarstán, Baškarstán a další. Proč je to pro ně eh, zajímavé? Jak už říkala paní kolegyně, ruský severní Kavkaz má velký problém s nezaměstnaností, nespokojeností mladých lidí a zase většina lidí eh, prostě nemůže najít práci, hlavně mezi mladými. A demograficky tyto regiony Eh, vlastně zvyšují počet obyvatel, je tam hodně nezaměstnaných mladí a připadají jim myšlenky islámského státu přitažlivé. Takže pokud se podíváte na mapu, tak ruský severní Kavkaz, eh, Tatarstán, Baškartastán to jsou země atraktivní pro eh, islámský stát jako zdroj rekrutů. A jak se dostanou na eh, Blízký východ po silnici? Nejsou tam samozřejmě přímé lety do Sýrie, takže buď mohou cestovat přes Azerbajdžán do Turecka a pak dál do Sýrie, anebo obráceně eh, přes ruský severní Kavkaz, Azer, Kavkaz Azerbajdžán, Gruzii do Turecka je jednoduché se dostat z Ruska do Gruzie a pak do Turecka. Takže ta oblast není, řekněme, nějakým centrem pro uh, získávání rekrutů, ale spíše pro tranzit. To ale neznamená, že tyto země nemají bojovníky v Sýrii, i když množství bojovníků z Gruzie a Azerbajdžánu, kteří pobývají v Iráku a v Sýrii, myslím, nepřesahují 250 nebo 300 lidí. Přibližně 250 nebo 300 osob eh, jsou Azerbajdžánci bojující v Syrii a zhruba 50 nebo stovka gruzijských eh, muslimů. Někteří se nazývají Azerové nebo Azerbajdžánci také bojují v Syrii. Často si myslíme, že většina bojovníků v Sýrii vlastně bojuje v islámském státu, ale ne to tak eh, nevždy platí podstatná menšina Azerbajdžánců bojuje pro frontu Al-Nusra, protože eh, původně eh, ty obě organizace byly eh, spolu, ještě nebyly rozdělené a většina Azerbajdžánců a Gruzejců bojuje ve skupině Abumar a Šaštanýho. To je člověk, který je etnicky Gruziec, byl to vlastně gruzínský voják a bojoval s bojoval s Ruskem. Údajně byl zabit v roce 2016. V březnu byl vlastně velitel celé té severní fronty islamského státu. Ehm, takže je to ten Abu Marat, a, a pak část bojů bojuje na frontě Al-Nusra proti syrské armádě. Podíváte-li se na statistiky bojovníků z Azerbajdžánu a Gruzie eh, a z dalších muslimských republik Ruska a Střední Asie, je to okrajové číslo. Ale to neznamená, že to není nebezpečné. I polovina z těch 250, kdyby se vrátila do Azerbejdžánu, tak by představovaly nebezpečí. Ale vrátí se? To je zajímavá otázka. Většina Azerbajdžánců a Gruzínců, kteří odjeli do Syrie, odjeli se svými rodinami. Nehodlají se vrátit zpět protože ve své ideologii vlastně podnikli hišru, eh, podnikli útěk eh, od té špatné společnosti a eh, chtějí vlastně napodobovat život Mohameda. Mohamed tak putoval z Meky do Medíny a oni takto opouštějí vlastně ten sekulární systém v Gruzii a Azerbajdžánu a chtějí vlastně se přejít do chalífátu. Takže nechtějí se vracet zpátky. Co se stane, kdyby, se, kdyby byl islámský eh, stát byl zničen, což je otázka času, většina z nich se nevrátí na severní Kavkaz nebo jižní Kavkaz. Většina z nich, jak říkala kolegyně, půjdou buď do Iráku, Egyptu, a nebo pravděpodobně do Libie. Nicméně je velice obtížné hovořit o době po islámském státu. Co se stane, když bude zničen? Je tady nebezpečí od těchto lidí nebo ne? Já si myslím, že je nepravděpodobné, že by většina těchto lidí se rozhodla vrátit zpátky na tož páchat teroristické útoky. Bezpečnostní systém v Azerbajdžánu je velice tvrdý v tomto smyslu. Většina lidí, která se vrací ze Sýrie, je okamžitě vyslýchána a většina z nich skončí ve vězení ať se nám to líbí nebo ne, ať je to porušení lidských práv nebo ne, tak taková je prostě politika azerbajdžánské vlády za posledních deset let. Je velice jednoduchá. Byl jste v Sýrii, tak pravděpodobně jste tam bojoval. Pokud jste tam bojoval, jdete před trestní soud, protože jste byl členem nějaké žoldácké skupiny. A Azerbajdžán zadržel tři skupiny lidí, kteří se vrátili z islámského státu. Většina z nich dostala dlouhé tresty 14 až 16 let ve vězení. Dále je otázka, zda Azerbajdžán a Jižní Kavkaz je hrozbou pro Evropskou unii jako nějaké centrum eh, terorismu. To si nemyslím. Eh, nemyslím si, že by byly nějaké teroristické skupiny nebo potenciálně teroristické skupiny z Jižního Kavkazu, které by směřovaly do EU, eh, aby tam páchaly teroristické útoky. Pokud se podíváte, koho eh, islámský stát rekrutuje a posílá do Evropy, většina z nich jsou Evropané, kteří hovoří perfektně francouzsky, anglicky, vlámsky. Eh, Azerbajdžánci a Gruzínci nemají takovéto schopnosti, jazykové schopnosti, nemají takovýto pas a nemohou tedy volně cestovat po Evropské unii kvůli vízovému režimu. Co může tedy udělat EU e, v této části regionu? Největší nebezpečí je tady totiž z hlediska tranzitu. Jak Azerbajdžán, tak Gruzie jsou atraktivní pro islámský stát jakožto tranzitní prostor. Pokud Azerbajdžán a Gruzie a jejich bezpečnostní složky by byly schopny vlastně e, zastavit ty lidi, e, ten prout lidí ze Severního Kavkazu, to by určitě by byla velká rána pro islamský stát. Takže to je zhruba to, co jsem vám chtěla říct a samozřejmě rád odpovím vaše otázky. Děkuji. Thank you. I... Děkuji. Ráda bych poděkovala oběma panelistům za toto první kolo. A paní, pan Eugen Freud má slovo jako první. Já jsem na to zvyklý paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně za zorganizování eh, tohoto panelu a za to, že jste aspoň částečně eh, pozvala stejné řečníky. Paní Goup tu už byla, myslím si, že jste tady byla před rokem a půl a to mě vlastně vede k té první poznámce. Bohužel já v tuto chvíli nemám své poznámky z toho prvního setkání s vámi, ale asi by bylo velmi zajímavé se podívat na to, co jste předvídala před rokem a půl a zdali se toto splnilo v souvislosti s, tedy s vývojem v ISISu. Bohužel, bohužel, ale jak jsem eh, říkal, v tuto chvíli ty poznámky tady sebou nemám, ale možná, že vy si vzpomenete na to, co jste předvídala a zdali je to tedy v souladu s tím, co se opravdu stalo. Existuje tady jeden argument a nejsem eh, odborníkem, abych řekl, zdali je eh, správný či ne. Eh, ale tento argument hovoří o tom, že psychologie je velmi důležitá při náboru zahraničních bojovníků říká se, že je daleko jednodušší najít nové členy, pokud máte úspěchy. Samozřejmě, že ty ztráty na bitevním poli jsou stále viditelnější. Ale pokud, samozřejmě pokud eh, těch ztrát je příliš mnoho, tak vaši stoupenci a vaši, vaši přívrženci jsou zklamáni a je jich méně a méně. Takže co si o tom myslíte vy? A co se týče Libie? Vy jste eh, říkala, že tam není žádná bezpečnostní dimenzi či bezpečnostní prvek eh, v Libii. Vy jste říkala, že jednoduše ty politické dohody nemají bezpečnostní aspekt. Ale v, v rámci celého toho vyjednávacího procesu, o kterém hovoříme v souvislosti s Libií, by měl vycházet z té otázky eh, bezpečnosti. Tam jde v, v podstatě o to, že opravdu tou první a poslední otázkou pro ty vyjednávače je bezpečnost. To znamená, je velmi důležité, abychom všichni jednali jednotně, protože samozřejmě ta otázka bezpečnosti se týká nás všech. Takže to je to, na co jsem se chtěla zeptat. Paní Nikolaj, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám chtěla znovu poblahopřát za to, že jste zorganizovala tuto rozpravu a také bych chtěla poděkovat a poblahopřát oběma řečníkům za mm, jejich zajímavé příspěvky. Když začalo arabské jaro, tak se jaksi pozapomnělo že ve čtyřech ročních obdobích od Vivaldiho jsou roční období a stejně jako u Vivaldiho tedy také jsme zapomněli na to, že přijde zima a teď zažíváme určitou arabskou zimu. A doufejme, že skutečně to zůstane pouze arabskou zimou, nerozšíří se to tedy do dalších eh, regionů. Skutečně souhlasím s tím, co řekla paní Florence Gaub, když říkala, že Eh, islámský stát pochází z Iráku, také z Afghánistánu, tam tedy byly první kořeny a také někdy z Egypta kvůli otázce eh, islámského, muslimského bratrstva, ale skutečně v Iráku se jaksi rozpoutal tento jev, protože když mluvím o jevu, není to ani tak stát, je to hm, skutečně něco velmi je skutečně velmi obtížné pracovat s takovouto organizací, protože je zde politická složka, ale také ideologická složka, která je podle mého názoru nebezpečnější než ta politická složka. Platíme nyní také ty hlouposti, kterých se dopustila koalice, nedostatečná znalost civilizace, která dala možnost v sunické zemi jmenovat šítského premiéra, což vlastně Eh, který vlastně upřednostňoval svou komunitu. Po pádu irácké armády, která byla složena ze žoldáků, stejně jako všechny armády eh, bývalých diktátorských zemí, tak vlastně lidé se stali nezaměstnanými a ta nezaměstnanost vlastně potom se projevila zvýšenou eh, účastí v islámském stát, v organizaci Islámský stát a v organizacích jako Al-Qaida. To jsou lidé, kteří jsou bez práce a také lidé, kteří nemají naději. To je vlastně moje vysvětlení tady k té, o této globální radikalizace. Je to vlastně určitá celková frustrace, jejímiž jsme dnes svědky a v Evropě platíme za tuto radikalizaci, protože lidé, kteří vlastně eh, se účastnili v Evropě těch atentátů v Paříži nebo v Bruselu a jinde, tak často jsou to lidé bez naděje, kteří se radikalizovali ze sociálních důvodů a tato radikalizace je vlastně silnější než a, mm, a ta komunikace je také velmi účinná, velmi rychlá. Já se nyní vracím k té důležitější složce, co se týká stabilizace té oblasti, eh, boje proti islámskému státu, tak musíme přijmout politické rozhodnutí o Iráku. Co se děje v Iráku? A to podle mého názoru zhorší nebo vyostří situaci v Sýrii. Není to skutečný stát. Stabilita vlastně v Iráku není ta padla s těmi růz, mnoho multikulturními konflikty, s lidmi z různých etnických skupin. Je tam vlast, odmítají vlastně přijmout rozhodnutí pro Kurdy, pro kurdskou komunitu, což vlastně posiluje tuto nebezpečnou situaci v regionu. A potom jsme získali určitě určitou odpověď o Iráku, nebo až budeme mít odpověď ohledně Iráku, tak můžeme začít působit v Syrii. A otázka, jak tedy ti syrští bojovníci dostávají do Bruselu a žádají o podporu. Skoro všichni vlastně není to ani tak politická nebo diplomatická podpora, ale všichni žádají o zbraně v Evropské unii. A myslím si, že tady bychom měli zapůsobit. To znamená, když se zaútočí, tak je riziko, že eh, se ne, skutečně to nezacílíme na ty lidi, na které se máme zaměřit. Útoky mohou se zaměřovat nebo mohou cílit na civilní obyvatelstvo a nevyřešilo by to tu radikalizaci v regionu. Já zcela souhlasím s profesorem Valijevem. Podle mého názoru Kavkaz, ne Arménie, protože ta má se tak není zapojena, ale je to zejména Gruzie a Azerbajdžán, tak mohou být považovány za transitní země, ale jsou to stabilní země, nikoliv náboženské a chtěla bych vám položit otázku. Vy jste hovořil o postupu azerbajdžánského státu, o jeho postoji k lidem, kteří se vracejí ze Sýrie, z Iráku a z jiných míst, kde se účastnili boju. Myslím si, že jste se zmínil o účasti azerbajdžánských eh, občanů v teroristických sítích a v bojích na Středním východě. Mohl byste, prosím, eh, toto ještě více vysvětlit? protože všichni hovoří o radikalizaci, o přehnaném mm, patriotismu, ale myslím si, že silná reakce trest, v oblasti trestního práva, to může být také řešení pro Evropany, domnívám se tedy. A další otázka se týká, je, je na paní Florence Gaub. Já se domnívám, že situace v Sýrii by se mohla rozšířit do Líbie. Líbie, která je stát také vlastně v úpadku, hovoříme o nedostatečné vládě, o nestabilitě. Je zde také riziko, že Líbie se stane dalším schváleným sídlem islámského státu, když mezinárodní síly v Sýrii by případně mohly zlepšit situaci z vojenského hlediska. Co si o tom myslíte? A k tomu samozřejmě se ještě mohou připojovat radikální síly z Mali nebo z Nigérie. Eh, mám na mysli Boko Haram. Děkuji vám za odpověď. Thank you very much. Děkuji. Pan Bustináro, prosím. Děkuji, děkuji. Paní předsedkyně, opravdu fascinující debata, rád bych řekl jako obvykle ale ta otázka, co se stane s obsahem této rozpravy eh, mimo tento sál, jakým eh, způsobem budeme moci navýšit efektivitu evropských politik, když si samozřejmě všichni uvědomujeme, že nečiníme dostatečně nebo nejednáme tak, jak bychom měli v souvislosti se současnými událostmi. Měla by Evropská unie změnit svou politiku vůči této oblasti? Okolik více se máme zaměřit na otázky bezpečnosti lidských práv a dalších? Tak, abychom se stali opravdovým aktérem, který má důležitou váhu a měli bychom přestat hrát toho paternalistického poučovatele. Já vím, že ta otázka možná není příliš um, Eh, příjemná, ale ty časy jsou těžké a musíme být co nejpragmatičtější. Vy jste zmínili Libii. A všichni si uvědomují, že Libie v tuto chvíli se stává opravdu útočištěm pro mnohé bojovníky, ale jde opravdu o transitní cestu do Jižního Sahelu protože to nebezpečí je daleko větší a já jsem to slyšel od mnohých Maročanů, kteří říkají, že stabilita v tomto eh, křehkém regionu je velmi důležitá a pokud Daesh tam navýší svou moc, tak dojde k destabilizaci tohoto regionu. Třetí otázka. Jak jakou spolupráci vlastně chceme nastavit s Egyptem, Marokem, Alžírskem a dalšími eh, státy s ohledem na to, jak jsme jednali do posavat. Protože většinou to bylo vždy jednostrané. To znamená, že šlo tedy možná o komunikaci mezi jak si těmi nejvyššími představiteli a možná s eh, spravodajskými službami, ale eh, nic víc. A bylo to většinou jednostrané z její strany k nám. Ale v tuto chvíli je třeba si uvědomit, že Evropská unie je velmi sobecká jak s ohledem na informace podávané spravodajskými službami, eh, tak i v jiných oblastech. A já se ptám, buď, eh, říkám, buďme k sobě upřímní, jak funguje například výměna těchto informací eh, s Izraelem. Ty schopnosti, to know-how, já si myslím, že tady bychom se spíše měli inspirovat. A ta, takovéto vztahy by měly být tedy, jak říkám, spíše inspirující a neměly by být represivní. Ale pokud chceme jednat efektivně a pokud chceme zajistit, že nebude docházet jaksi k zásadním teroristickým útokům na našem území, protože ta situace v tuto chvíli je opravdu alarmující, no tak musíme jednat. A nakonec, protože vy jste správně zmínili, jak tedy pomoci těmto státům. Nemá, neměli jsme žádné funkční poválečné eh, strategie v Libii ani v dalších státech. A to byla zcela zásadní chyba, protože jsme věděli, že samozřejmě bývalí eh, členové vojenských jednotek a ozbrojených sil eh, se ocitnou bez práce a je jasné, že prostě se stanou poté, eh, ve chvíli, kdy nastane ta příležitost, členy ozbrojených, jiných ozbrojených sil. Ale my jsme s tím nic neudělali co bychom tedy měli, co bychom mohli udělat v tuto chvíli, jak jednat právě v těchto eh, poválečných eh, oblastech v Iránu, v Iráku, jak zajistit eh, ten správný rozvoj, jak změnit to paradigma tak, aby tyto oblasti, tyto země byly atraktivní pro své občany, aby tam lidé jednoduše chtěli žít já se ptám, co tedy o těch eh, sponzorech, co, co všechny ty další války, protože samozřejmě víme velmi často, kdo to všechno sponzoruje, kdo to všechno platí. Velmi často hovoříme také o partnerech eh, a, a aktérech, se kterými EU spolupracuje že velmi často prostě se tito lidé řídí pouze tou uh, otázkou, komu mohu prodat víc, tomu nebo tomu. A pokud budeme ale stavět pouze na takovýchto principech, no tak se to jednoho dne obrátí proti nás a ptám se, zda mi tedy můžete poskytnout taky ty vámi zmíněné informace. Děkuji, děkuji, pane Ústenáro, a dovolte nám tedy, abychom nejdříve zareagovali na to, co říkáte vy, to znamená, co se týče tohoto follow-up, toho, té naší Eh, práce. My jsme nelegislativním podvýborem, to znamená, že my tady můžeme organizovat velmi zajímavé eh, debaty, můžeme zvát eh, experty, odborníky a já vás poprosím, abyste se v tuto chvíli obrátil a za sebou uvidíte opravdu velmi mnoho odborníků, kteří také naslouchají naší debatě. Kromě toho také eh, je možné tu, této rozpravě být svědkem online a já vím, že této rozpravě eh, naslouchá mnoho, mnoho lidí. Tudíž já doufám, že nějaký dopad ta naše rozprava opravdu mít bude. A možná ještě několik zamyšlení eh, v souvislosti s tím, co zde zaznělo. Takže paní Florence Gau bych eh, velmi ráda poděkovala opravdu za její skvělý příspěvek. Tady zcela souhlasím s panem Freudem. Já si také ještě pamatuji k eh, tu chvíli a to jednání, kdy jste k nám přišla poprvé. Samozřejmě Libie je více než viditelná, více než pravděpodobná jako ta fini, finální destinace pro bojovníky islámského státu a to i na základě jaksi těch eh, přírodních eh, vlastností a charakteristik tohoto eh, státu, protože víme, že je to stát mnohých jaksi fragmentovaných skupin a víme, že na toto území tedy přicházeli lidé z různých eh, koutů světa a existuje tedy tady opravdové nebezpečí. Já bych ehm, to ráda všechno trošičku obrátila, či tu otázku postavila eh, trošičku na uh, jinak, či formulovala trošku jinak. Z toho, co vím a z toho, co jsem byla schopna vypozorovat, se ptám, tyto různé ozbrojené síly a povstalecké eh, skupiny, které jsou aktivní na území Libie, mohou samozřejmě mít eh, dopad na eh, úspěšné vyústění toho politického mírového procesu. To znamená, že to může být opravdu tento vliv, tato infiltrace ze strany těchto skupin. A já se ptám, Jaký zde máme, jakou zde máme časovou lhůtu či, či časový limit? Jak byste vy popsala dynamiku tohoto procesu? protože všichni víme, že některé úspěchy můžou být jaksi velmi rychlé v souvislosti například s tím eh, financováním ISILu v Libii. Takže já se ptám, jaká je tedy ta současná situace. A když bych se obrátila na oba dva naše panelisty, tak bych se ráda zeptala na tu současnou situaci a to napětí mezi sunity a šíty v různých oblastech, protože to si myslím, že je v každém případě velmi důležitý aspekt celého tohoto konfliktu a pro ten obecný celkový kontext. protože samozřejmě ta situace je odlišná v Azerbajdžánu a v jiných státech. Například eh, vláda v Azerbajdžánu je v tuto chvíli jaksi velmi taková eh, neflexibilní. Ale v Gruzii v tuto chvíli už jsme svědky určitého napětí, už to propuká. Takže já se ptám také tedy, jakým eh, způsobem to ovlivňuje také křesťanské komunity, protože víme, že v některých oblastech dochází již k zásadnímu ohrožování eh, křesťanů. Takže v tuto chvíli máte slovo. Nejdříve bude hovořit paní Gaub a poté pan profesor Valje. Děkuji. Děkuji vám za tyto připomínky poznámky i otázky. Já bych se samozřejmě také mohla podívat do svých eh, poznámek. Mě by to také zajímalo. Myslím si, že co se týče Iráku, tak eh, tam asi tam má očekávání byla velmi podobná, protože se od té doby opravdu mnoho nestalo. To, co jste zmínil, je samozřejmě velmi zajímavé. To znamená ta psychologie islamského státu či psychologie těch násilných skupin, jakým způsobem provádějí i nábor, jak získávají i nové stoupence. Ale to, co je zajímavé na islamském státu, je to, že tady hovoříme o takové směsici, protože oni se samozřejmě eh, naučili mnohému od různých zločineckých uskupení, co má co se týče jak se vydírání či únosu. A mm, kromě toho si myslím, také, ale samozřejmě vycházejí eh, z toho psychologického posilování kultu a kultovních eh, uskupení. Uh, protože, jak říkám, ta motivace je velmi podobná. A to, čo, co jsme si uvědomili, je to, že teroristické skupiny a různé kultovní skupiny používají velmi jaksi podobné metody při hledání nových e, stoupenců. A tady v této e, oblasti hrají velmi důležitou e, roli sociální média. To znamená, že ten, který nábor provádí, tak on vlastně identifikuje ty jednotlivce, kteří vyjadřují určité sympatie s jeho myšlenkami a poté samozřejmě má také určitý psychologický profil. To znamená, že ten člověk může vykazovat, já nevím, eh, nějaké aspekty dobrodružnosti či humanitárního zaměření a tak dále. Ale to samozřejmě ještě není dostatečné, protože proto, abyste samozřejmě mohli velmi pozitivně odpovědět na mm, tyto eh, náborové eh, aktivity, tak se musíte cítit určitým způsobem ztracen. To znamená, že, jste, že něco ve vašem životě chybí, buď to jste přišel o práci nebo nějakého blízkého, nebo jednoduše se nacházíte v takovéto nestabilní situaci a právě tu stabilitu a bezpečí hledáte někde jinde, proto jste také aktivní na sociálních médiích. To znamená, že tady v tuto chvíli hovoříme o exponenciálním eh, růstu. To znamená, že čím větší ta organizace je, tím rychlejší ten e, e, růst je také intenzivnější, protože vy se samozřejmě také cítíte bezpečnější, když víte, že jste součástí něčeho většího. Ve chvíli, kdy některá z těchto organizací e, prohraje na bitevním poli, no tak eh, je také dost pravděpodobné, že eh, přijde o některé své zastánce, ale tady hovoříme o komunitách, eh, které vycházejí jaksi z přátelských vztahů. Hovoříme o komunitách, které nabízejí v podstatě ten pocit bezpečí. Hovoříme tady o něčem, co je velmi, velmi silné. Tady v podstatě existuje taková, takové pravidlo, že pokud jste byl členem nějaké sekty či kultovní eh, organizace či teroristické skupiny více jak jeden rok, tak bude pro vás velmi těžké se jaksi ze spárů této organizace dostat. Já teď opět eh, neříkám, že jak si všichni, kteří byli někdy členy takovýchto organizací, musí být a priori teroristy, ale další aspekt je samozřejmě velmi důležitý ve chvíli, kdy chcete v podstatě e, uskutečnit nějaký takový útok, jako m, mm, například ten útok, ke kterému došlo tady v Bruselu, no tak vlastně nepotřebujete příliš eh, velkou infrastrukturu, protože potřebujete velmi málo lidí, kteří e, zatím e, budou stát a kteří ho provedou. Já to teď samozřejmě tady tomu nechci dělat nějakou velkou reklamu, ale chci říct, že takový útok je, jedno, je v podstatě v uvozovkách jednoduše zorganizovat realizovatelný, nepotřebujete příliš mnoho lidí, nepotřebujete příliš mnoho peněz ani nějakou zásadně jaksi nedostupnou infrastrukturu. I kdyby ISIS zanikl, tak tady ty struktury, které již vznikly v podstatě, eh, ty, ty budou existovat. To je stejné, eh, bylo i s al qaidou Dnes už se o al qaidě moc nemluví, ale i ty původní struktury al nějakým způsobem přetrvávají. Soustředit se na vojenský aspekt to asi nebude stačit. Co se týče Libie, samozřejmě samozřejmě, proč všechny ty procesy v tuto chvíli fungují? No samozřejmě, protože tady existuje nějaké riziko bezpečnostní. Ale co se týče těch eh, ozbrojených a povstaleckých skupin, tak ty jsou opravdu eh, velmi zajímavé, protože nejsou jednotné, nevždy jsou jednotné. To znamená, že ten počet eh, těch skupin se více jak zdvojnásobil po válce. A ne všichni se drží stejného programu. To znamená, že nemůžeme říci, že by eh, zástupce všech skupin se účastnili toho eh, vyjednávání. Všichni mají své eh, zájmy a proto je Libě po roce 2011 opravdu velmi velkou výzvou, protože i když tedy existovala eh, ta demokratická vláda, tak prostě neměla kontrolu nad všemi těmito eh, povstaleckými a ozbrojenými skupinami. To znamená, že v podstatě nebyla, eh, neměla ty věci pod kontrolou a také nemohla zajistit absolutní odzbrojení. Takže tady je to takový trošičku začarovaný kruh, ale to není pouze případ Libie, to je případ také mnohých dalších států, ve kterých došlo k ukončení konfliktu, ale nedošlo k odzbrojení všech eh, těch ozbrojených jednotek. Samozřejmě, že tady máme eh, policejní jednotky, to říkáme no, jiné i prezident. A já a, a eh, dále tady máme také Haftu jako velmi důležitého lídra a on už se o tom vyjádřil, i v tisku a říkal, že nedovolí libýské vládě, aby dostala Libii do propasti, což eh, lze opravdu opět vnímat jako další hrozbu útoku. To znamená, že tady Hovoříme o někom, kdo má svůj vlastní politický eh, program a který může vstoupit do celého toho procesu. A to je přesně to, co jsem měla na mysli, když jsem hovořila o těch bezpečnostních eh, aktérech, kteří, eh, které je třeba brát eh, na zřetel. A takže to je ta velká a zásadní roztříštěnost celého toho spektra v Libii. A dovolte, abych hovořila teď francouzsky. No a... Určitě je, je jeden, respektive vy jste vlastně hovořila o těch čtyřech ročních obdobích Vivaldiho Musíme připustit, že to, co se dnes děje v tom regionu, je proces transformace a to dlouhodobý. Není to jaro, není to zima, je to vlastně více ročních období, které jimiž jsme svědky. Je to vlastně politická transformace, i když v současné době jsou tam velké problémy, tak eh, z toho trošku fatalistického hlediska je z toho také určité poučení, který by samotný region měl vytěžit. To znamená, jak formulovat požadavky, jaká je role státu, jaká je role občanů a tak dále. Ale jeden aspekt, o němž jste se zmínila, já bych ráda tomu doplnila, je aspekt politického vyloučení. Trošku jsme o tom mluvili, vy jste se zmínila o Iráku, ale uvedu čísla, abyste viděli, jak je to dramatické v té oblasti. Samozřejmě historický příklad je Německo po druhé světové válce. Dívala jsem se na čísla, skutečně 1% obyvatelstva v Německu bylo předmětem politických eh, opatření pro vyloučení, to bývalí nacisté, takže pokud se domníváte, že v Německu v té době rodina měla jednu ženu, možná žena, a ekonomické prostředí bylo takové, že umožňovalo pracovat jinde než ve veřejném sektoru, tak možná se to týkalo 4% opopula. V Iráku po roce 2003 a ta opatření stále existují, 3% obyvatelstva eh, byla tím dotčena rodina irácká má většinou čtyři děti, dejme tomu, možná i prarodiče, protože sociální systém tam vlastně neexistuje a ekonomické prostředí neumožňuje jít pracovat jinam, protože většina pracovních míst v iráckém hospodářství jsou veřejn, je veřejný sektor, takže 18% obyvatelstva pro, na, na jednoho člověka, který ztratí místo, bez možnosti pracovat jinde. Když se podíváme na Líbii, což čas, na co často zapomínáme, je, že ta politika, iz, politická izolace byla zavedena v roce 2013 a tady ještě dále než to, než ty příslušné zákony a týká se to 8% líbíského obyvatelstva. Zase máme na mysli ty početnější rodiny. A v Líbii ekonomika je ještě méně diverzifikovaná než v Iráku, takže řekl bych, že 80% míst v Líbii je ve veřejném sektoru a pokud jste z něho vyloučení, tak nemůžete pracovat v podstatě nikde jinde. A toto hraje velkou roli, to hrálo například v Tobruku lidé, kteří jsou vyloučeni, aniž by se zohlednilo to, co udělali v roce 2011, změnili stanovisko nebo předtím, protože pokud pracovali pro předchozí režim, tak jsou automaticky vyloučeni. To je vlastně kolektivní trest, i když prostě jste vyloučeni z toho systému. To je něco, co je velice důležité a co hraje tu roli a nesmíme také na to zapomínat. A poslední bod, samozřejmě zmínila jste se o Sýrii, ta řešení v Sýrii jsou přímo v Sýrii Nejsou to nutně ty letecké síly, které vyřeší ten problém, ale je to politické řešení Sýry, syrské, které vlastně bude řešit ty problémy po roce 2011. Takže není to Assad nebo ISIS, ale je to vlastně nespokojenost obyvatelstva s režimem. Já jsem tady samozřejmě, abych vám pomohla ve vašich rozhodovacích procesech a myslím si, že Evropský parlament to, co dělá velmi dobře, je to, že opravdu upozorňuje na důležité záležitosti eh, a říká věci, které možná jiní politikové na úrovni EU nemohou říkat. Já si myslím, že tady si myslím, že nemusíme v tuto chvíli říkat, že musíme eh, se rozhodnout mezi bezpečností a ochranou lidských práv. Ne, já si myslím, myslím, že tyto dvě eh, věci lze skloubit protože to by nebyla, eh, nebyla samozřejmě správná odpověď. Takže to je jedna věc, na kterou jsem chtěla poukázat. A já si také myslím, že to není tak eh, jednoduché já si nemyslím, že všechny státy, které mají jaksi eh, špatné, u níž hovoříme o špatných zkušenostech se ochranou lidských práv, musí eh, a priori padnout jaksi do eh, spáru islámského státu. Ne, myslím si, že tomu tak není. Takže já si myslím, že tady samozřejmě potřebujeme lepší spolupráci. Nejlepším příkladem možná je tady Alžírsko. Já si rozhodně nemyslím, že bychom se tady spolupráci s těmito státy měli vyhýbat. A to, co ale vzbuzuje obavy, je to, my samozřejmě v tuto chvíli máme ten šengenský prostor a potom hovoříme o tom nelegálním Schengenu nad rámec eh, Schengenu. A i když chci říci, že oficiálně nemůžete překročit hranici mezi Alžírskem a, a Marokem, tak eh, neoficiálně to samozřejmě jde. To znamená, že celá oblast Sahelu je velmi těžko monitorovatelná, nejen ze zeměpisného hlediska, nicméně si myslím, že v tuto chvíli eh, už ty aktivity se tam rozvíjí a myslím si, že se opravdu snažíme dělat, eh, jak si, eh, co je v našich eh, silách, ale je třeba ty země chránit před Eh, vlivem eh, ISISu. Já bych řekl, řekla, že tady tuto chvíli musíme opravdu pomáhat těm zemím eh, jako takovým, aby opravdu se rozvíjely v oblasti nejen lidských práv, ale opravdu ve všech oblastech společenských, hospodářských a eh, jiných. Eh, co se týče těch poválečných strategiích, které jsme velmi často vůbec, na které jsme zapomínali, například v, na případě, v případě Iráku, o tom jsem hovořila. Ale myslím si, že to, co musíme E, udělat, je to opravdu na veřejnosti hovořit také o těchto povalečných e, strategiích, protože povalečné strategie jsou samozřejmě nákladné, e, jsou zdlouhavé, většinou to trvá celou jednu generaci, než mají nějaké plody, ale v konečném důsledku se to opravdu vyplatí. Opravdu se to vyplatí. A když se když někteří možná hovořili, že jak si je zbytečné investovat do těchto poválečných strategií, no tak e, museli poté bohužel zjistit, že kdybychom byli bývali se více e, angažovali, tak eh, by se nám to vyplatilo a nečelili bychom v tuto chvíli těm problémům, kterým e, čelíme to znamená, že potřebujeme tady hospodářskou modernizaci. My jsme hodně jako Evropská unie spolupracovali eh, s tímto eh, eh, regionem. To znamená, naše obchodní vztahy se opravdu eh, zlepšily. Ale tyto eh, země v tuto chvíli bojují se zastaralým eh, zemědělstvím. Mají dostatečnou pracovní sílu, která může tuto modernizaci provést, ale v tuto chvíli jsou v podstatě v takové slepé uličce. Například, já nevím, v Tunisku hovoříme o té nedokončené revoluci. To znamená, že tam nedokon, se nedokončila celá ta jaksi eh, modernizace či eh, privatizace. A co se týče sunitu a šítu, tak to je samozřejmě velká a důležitá otázka. Je to velká, ale také je to něco nového, protože před 20 lety eh, se o tomto vztahu v podstatě tak nemluvilo. To znamená, ne, že by to bylo tak eh, osudové, ale tady hovoříme v podstatě o tom eh, sektářství, které funguje jak ze zdola nahoru, tak ze zhora dolů. Máme tady islámský stát, Hezbollah a spoustu dalších eh, aktérů. To znamená, že jak ta retorika ze zdola nahoru, tak ze zohra dolů funguje pouze pokud eh, občané čelí nějakým zásadním eh, problémům nebo pokud hledají nějakou identitu, či hledají bezpečnost, eh, jsou bez práce a tak dále. Takže když se vrátím k tomu, co jsem říkala na začátku, potřebujeme zajistit opravdu stabilitu těch jednotlivých zemí, musí být dostatečně jaksi um, silné, aby mohly odolat uh, vlivu těchto organizací. A opět je to samozřejmě dlouhý eh, proces, nevyřešíte to ze dne na den, ale opět v podstatě ta základní e, otázka je, co je, co patří mezi základní úkoly státu. E, stát musí zajistit e, sociální zabezpečení, musí zajistit dostatečné zastoupení svých občanů ve vládních strukturách a pokud a, a další. A pokud toto nesplní, no tak budeme čelit těm problémům, kterým čelíme. Děkuji. Já se budu mm, zabývat tou otázkou kriminalizace žoldáků. Eh, Azerbajdžán a částečně Gruzie mají dlouhou historii eh, takovéto situace, kdy jejich občané odešli do zahraničí, bojovali za nějaké skupiny a pak se zase vrátili. Eh, vlastně tyto vlády mají stejný strach, jako měla Saudská Arábie v 80. letech, když mužahedinové ze Saudské Arábie odcházeli do Afghánistánu, bojovali s Ruskem a pak se vrátili. A to vlastně tím začala Al-Qaida, že eh, Afghánistán byl proti Sovětskému svazu. Začalo to teda už v 90. letech, kde první Azerbajdžánci a Gruzínci odešli do Čečny, kde bojovali s Ruskem. To byla první zkušenost těchto vlád Ehm, tito lidé se pak vraceli do Azerbajdžánu a Gruzie. A v této konkrétní situaci eh, spočívalo nebezpečí, že tito lidé využijí svých schopností a napojení na to, že se pokusí nějak narušovat situaci. Zvláště azerbajčánská vláda přijala skutečně drastická opatření na zastavení takovýchto situací a došlo ke kriminalizaci, protože tady byly opravdu těžké tresty. Například případ terorismu, osoba, která byla zapojena do terorismu, mohla dostat 8 až 9 let a pokud se někdo Eh, zapojil do zahraničního boje, tak to mohlo být 14 až 15 let, protože se tam přidali další trestné činy, zvláště státní převrat, protože oni byli obviněni z toho, že eh, vlastně byli zahraniční bojovníci a plus byli obviněni z toho, že se snaží svrhnout azerbajdžánskou vládu. Jestli to byla pravda nebo ne, to nevíme, ale proto ty eh, tresty jsou takto dlouhé. Nejedná se jenom o terorismus protože někteří vlastně skoro říkají, já bych byl raději obviněn z terorismu než ze státního převratu právě kvůli těm dalším trestům. V posledních čtyřech, pěti letech eh, zhruba 30 až 40 lidí se vrátilo ze zahraničí a byli kriminalizováni a dostali dlouhé tresty. Tady možná bych trochu kritizoval azerbajdžánskou vládu za to, že úplně nepochopila povahu islámského státu. Mnoho vlád, nejen v Azerbajdžánu, ale i jinde, eh, nepochopili, že islámský stát není Al-Qaida. Není to ani nástupce al qaidi Je to něco úplně nového. Nechci to nazývat organizací, protože to není klasická organizace, kde máte vlastně nějakého vůdce, potom pasivní eh, podporovatele, aktivní podporovatele. To není typická organizace. Druhá věc, Al-Qaida nikdy neměla vlastně nějaké územní požadavky. Al-Qaida byl taková městská organizace, jejíž myšlenkou je vlastně udeřit a odejít, šířit strach, ukázat svou existenci. Ano, eh, dosáhli velkého množství obětí, ale nikdy neměli žádné územní nároky, na rozdíl od islámského státu, který vlastně je organizací v tom smyslu, že oni vlastně zašli ještě dál než Al-Qaida a vytvořili si chalífát. A chalífát, který má území, i když je třeba jenom virtuální na internetu a je to velice atraktivní. Al-Qaida nikdy takovéto požadavky neměli, neměla a proto se k ní nikdy nepřipojilo tolik lidí. Chalífát islámského státu, to je velice přitažlivé pro všechny lidi eh, bez cíle, pro lidi, a v tom souhlasím s kolegy, kteří třeba nemají práci, kteří mají nějakou krizi identity. Mnoho Azerbajdžánců, kteří se připojili k islámskému státu nebo k nějakým salafistickým skupinám, jsou lidi, kteří procházeli nějakou krizí identity. Proč dochází ke krizi identity? Po zhroucení Sovětského svazu se vlastně neobjevila v regionu žádná nová ideologie. Když se podíváte na Severní Kavkaz, do Ruska, do všech eh, bývalých sovětských republik s výjimkou po Baltí, je tam ideologické vakuum. Demokracie úplně nezavládla, nacionalismus byl trošku zdiskreditován a teď tady přichází něco atraktivního a to je náboženství náboženství slouží nejen jako náboženství, ale může sloužit i jako příčina radikalizace. A bylo to pro ně velice přitažlivé. Přijďte k nám na naše území a tady vlastně budete mít nějakého vůdce. Takže hodně lidí se odstěhovalo do chalifátu s rodinami, s malými dětmi a žijí tam. Neznamená to, že musí být bojovníci. Oni tam prostě chtějí žít v takovémto prostředí. A počet těch lidí roste nejen v Azerbajdžánu a v Gruzii, ale také v Evropě. Většina lidí, která tam odjíždí, nenutně se stane bojovníky. To jsou lidé, kteří mají krizi identity. Druhá generace migrantů, kteří eh, nemají nic společného s většinovou společností. A je to vlastně i pro sociologickou diskusi toto téma. Pokud jde o kontroverzi sunité, šíité, ano, Samozřejmě v regionu Jižního Kavkazu tento problém neexistuje tak, jako existuje v Pákistánu, Iráku nebo Sýrii, protože je tady vlastně poměrně eh, pevná ruka vlády nad jakýmkoliv sektářským násilím. Vláda neumožnila, aby na jejím území působily politické organizace vycházející z náboženství. A ať se vám to líbí nebo ne, eh, tak jsme také trochu chválili iránské úřady eh, za to, že neeskalují situaci, zvláště v Azerbajdžánu nebo v Gruzii. Nikdy neeskalovali situaci, nikdy Eh, se nějak neobraceli tvrdě třeba k sunnické komunitě, takže Irán nemá zájem na sektářském násilí na jižním Kavkazu. Naopak, salafistická hnutí, eh, ta by, ne všichni salafisté, ale ti, ta, ta radikální salafistická hnutí by mohla být nebezpečná právě pro narušení této sektářské rovnováhy. Pro islámský stát, ať už je v Sýrii, v Iráku nebo na Jižním Kavkazu, je největším nebezpečím nebo nepřítelem nekřesťanské nebo židovské společenství. Pro ně jsou největším nebezpečím sekulární vlády a muslimové, kteří se neřídí jejich pravidly, zvláště šíité. Pro šíity bude velice nebezpečné, protože oni budou dalším cílem islámského státu spíše než sekulární režimy nebo křesťanská či židovská společenství Myslím si, že křesťané a židé na Jižním Kavkazu nejsou tolik ohroženi jako třeba šíta. Děkuji. Thank you. Děkuji. Chtěla bych eh, se omluvit. Zapomněli jsme nějak eh, na pana Kastalda, který se přihlásil, takže budeme mít ještě čas na omezené druhé kolo. Takže pane Kastaldo, máte slovo. Děkuji, děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych se chtěl omluvit eh, i našim hostům za toto eh, za tuto pozdní otázku nic, a budu pokračovat francouzsky. Děkuji za tu příležitost, ještě jednou se omlouvám za spoždění a rád bych položil několik otázek. Zcela souhlasím s tím, co řekla paní Gaub o politickém vyloučení. Někdy dostatečně nezdůrazňujeme ten společný bod mezi libýským případem a iráckým případem. To znamená, že v obou případech by se ISIS nemohl usídlit v tom území, kdyby část značná část obyvatelstva obou států nebyla vyloučena z toho procesu. Jedná se tedy o sunnickou komunitu a mám na mysli také o lidi z bývalé Sadámovy armády, což vlastně, která poskytla znalosti a zkušenosti pro využívání určitých zbraní. Jinak by nebyly nebylo možné je využívat. Mám na mysli Sirtu například, to je město, kde se narodil Kadáfi. A samozřejmě všechno toto obyvatelstvo, které bylo určitým způsobem odsouzené, nebo ty kmeny byly které byly vyloučeny tedy, potom hledali jaksi nového politického partnera, který by jim mohl nabídnout určitý prostor. Takže kladu si otázku, zda ta určitá kritická podpora určitým vládám, mám na mysli například vládu Mali v Iráku, potom mám na mysli libýskou vládu, která se ještě eh, je velmi křehká a nepodařilo se jí dosáhnout toho cíle, který si vytýčila odzbrojení milic. A proto dnes vlastně centrální banka platí všechny ty členy milic, kteří v podstatě zrujnovali příjmy, nebo je tam velmi málo příjmu ještě z ropy, takže neměli bychom vytěžit, vyvodit lekt poučení z této podpory v obla... A, a zda bychom se neměli zavázat, zapojit trošku více a poskytnout podporu když máme na mysli Líbii, tak tam ta žila 42 eh, let v diktatuře, 140 různých kmenů, takže velká roztříštěnost. Zda bychom tedy neměli hrát nějakou roli, ne jak plátce, ale také skutečného hráče, roli skutečného hráče, aktivněji se zapojit. Poté, co se týká vnitřních nebo tedy mm, vlastních problémů terorismu. Myslím si, že jedna z příčin a faktorů to jsou také určité mm, anticipace, určité výhledy, na které jsme dostatečně nezareagovali. Zejména si myslím, že komunity ze severní Afriky tradičně patří k chytské škole, což je mm, patří k těm nejstarším, je možná nejstarší dokonce. Je poměr, a dejme tomu, je spíše tolerantnější. Ale některé státy Perského zálivu v posledních desetiletích se zaměřovaly na konzervativnější tradice. Já nechci říkat, že to má přímé eh, dopady mezi salafisty a dalšími ale určitým způsobem eh, to je, se chtěli nahradit ty staré, starou vahabickou školu. Jsou zde určitá témata, která jsou choulostivější, buď z ekonomicko-sociálních důvodů, anebo potom z těch sociologických důvodů, takže je zde samozřejmě vyšší riziko radikalizace. Neměli bychom tedy změnit také náš postoj vůči tomuto typu eh, určitých eh, faktorů, které vlastně souvisejí také s demokratickými hodnotami, které jsou pilíři našich států. Dále pokud se týká Líbie, vy jste říkal, že Aftar podle mého názoru, já to říkám často, i na plenárce jsem o tom hovořil, je více, více vytváří problém než řešení tedy v současné době. Je to osoba, která neskrývá své ambice, stá se, chce se trošku stát novým kadáfem, je to autoritativní osobnost a ani není velký strateg dokonce. Jeho vojenský životopis není nějak příliš skvělý a navíc dnes brání těm procesům usmíření a znovu sjednocení, ale jsou některé země, které mu toto umožňují. Mám na mysli Egypt například, který eh, má určité ambice, byl to jedno z historických území, ale chce také získat hospodářskou, ekonomickou kontrolu, zejména tedy nad zdroji ropy. A mám na mysli i Francii například, která dnes, alespoň se to říká, píše v tisku, posílá speciální jednotky na to území, aby pracovali s Haftarovými jednotkami a umožnili mu získat více území. Je tedy tento postoj skutečně inteligentní a můžeme si dovolit protože tam je vláda, která ještě velmi křehká, skutečně se jí nedaří získávat skut efektivní kontrolu a neměli bychom tedy buď, dejme tomu, se zaměřit na ty místní spojence, protože ta hafta, ten Haftarův postoj je nebezpečnější a skutečně s tím souvisejí i problémy terorismu, protože on se prezentuje jako spojenec západu, ale já s touto vizí úplně nesouhlasím. A ještě poslední drobná otázka. Já se velmi obávám, eh, mám velkou obavu a ta se jmenuje Alžírsko. Jednak z demografických důvodů, z hlediska velikosti geografické a také z dvou dalších důvodů. Cena rop se současnou cenou ropy alžírské hospodářství není udržitelné, čili skutečně je zde riziko, že se vytvoří také mezi obyvatelstvem určité podmínky nespokojenosti, zloby vůči vládnoucí třídě, která už je velmi dlouhodobá, už star, i stará mohu říci, skutečně jsou to velmi staří lidé, kteří jsou tam u vlády, takže není zde v příštích letech riziko, že znovu vznikne, vypukne určitá občanská válka nebo dojde ke státnímu převratu nebo eh, a tato, tento region se ještě více nedestabilizuje například mezi Líbí a Alžírskem je potom ještě Tunisko, tedy co bychom mohli podle vás udělat pro to, abychom se vyhnuli takovémuto konfliktu, abychom usnadnili ten přechod, možná také ještě více demokratický, řekněme, tedy v zemích, jako je právě Alžírsko. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla využít této příležitosti a také trochu ještě rozvinout tu moji první otázku. Myslím si, že tyto změny mezi komunitami šítů a sunitů jsou důležité i z geopolitického hlediska. Pravděpodobně to není ani tolik náboženská otázka. Jedná se spíše o ambice různých eh, aktérů i ze strany států. Když se podíváme na situaci Iráku, tak paní Gaup, vy jste eh, mluvila o tom, že je třeba aby vlastně to sunnické společenství bylo zapojeno do politiky. Víme, jaký je vliv Iránu na vládu. Jsou tady i iránské eh, speciální síly, takže je tady určité nápětí. Podíváme-li se na Jemen, tam také existuje toto eh, napětí, dokonce i vlastně bitevní pole. Když eh, byl Irán zapojen do koalice proti islámskému státu v Sýrii, tak eh, tam byl i vliv Saudské Arábie. A víme, že až do současnosti až do války v Sýrii sunnické společenství tam dominovalo. Měli velkou většinu. Byl tam Hezbollah na jedné straně, dále státy jako Irán. Dochází ke změnám a je to tedy i geopolitický problém. Děkuji. Yes, please, uh, both of you. I, I... Tak prosím, um, zareagujte oba. A mm, asi nejprve uh, zareagujte na pana Kastalda, uh, paní eh, Ano, zaznělo zde hodně připomínek, já se pokusím to schrnout. Samozřejmě souhlasím s mnoha body. První bod Myslím si, že si musíme vzpomenout na to, že ta kon- konstrukce po konfliktu nebo ta stabilizace a rekonstrukce, to je vlastně obchod, který známe dost špatně a který z vědeckého hlediska je spíše málo proskoumaný. Samozřejmě bylo tady Německo po roce 45 a toto všechno, ale ta myšlenka, že další externí aktéři budou přispívat ke stabilizaci po tom konfliktu, to je spíše myšlenka z 90. let a jak jste sám řekl, mezinárodní společenství spíše špatně řešilo tu situaci v Iráku, v Líbii, ale řekla bych i jinde. A hlavní důvody toho jsou zejména je vlastně určitá politická únava, nedostatečná chuť zapojit se. V říjnu 2011 Líbíci odmítli měšo, mezinárodní vněšování se, mm, mezinárodní zapojení. V Evropě jsme byli v podstatě docela rádi, že Líbíci si chtějí sami vzít věci do svých rukou. A nyní si myslím, že bychom měli mít jednak konstruktivní přístup, to znamená mít na paměti dlouhodobé cíle a více spolupracovat mezi jednotlivými aktéry na mezinárodní scéně, protože ta spolupráce není tak dobrá, jak by měla být, ale podívejte se také na ty body, které se tak nedaří. A zde bohužel například v Líbii, co bychom byli mohli udělat jinak v roce 2011. Samozřejmě OSN by byla mohla poslat misi, malou misi, tedy, která by pomáhala odzbrojovat milice ale tehdy vlastně tomu tak ta politická vůle tam nebyla ani ze strany Líbie, ani z meziná, na mezinárodní scéně. Bezpečnost je samozřejmě prvořada a pak až je ekonomika. My z výzkumného hlediska se musíme tímto více zabývat, více to zkoumat, abychom mohli poskytnout určitý mandát politikům, aby mohli říci lidem, toto je třeba levnější, levnější a efektivnější, než kdybychom čekali třeba pět let. Ale to z výzkumného hlediska teprve musíme udělat. Zapojit se více, ano, skutečně, ale zase s tím eh, s konstruktivním způsobem a dlouhodobým, nejméně na deset let. To, je, to bude trvat nejméně deset let. Bohužel dnes žijeme ve velmi rychlé době s Twitterem, Facebookem a tak dále. Evrop, když žádáme evropské občany o mandát na 10 let, tak to asi není nutně to, co tedy dostaneme. Co se týká Haftara, a bezpečnost v Libii. Myslím si, že členské státy, které se zapojovaly tam v terénu, to bylo samozřejmě jednak z bezpečnostních důvodů kvůli ISIS, ale potom, a to jsem říkala, je potřeba mít globálnější a dlouhodobější přístup. Samozřejmě hovoříme zde o vytváření bezpečnostního systému, protože to, co tam zůstalo, tak to není nic moc. A i Haftar, a to již jsem říkala, který prohlašuje se být velitelem armády. To není armáda, to, co zbývá z armády, to je možná 5 tisíc, 7 tisíc lidí, ale není to skutečná armáda. Až zde souhlasím s vaším hlediskem, s vaším názorem na jeho osobu a osobnost a na jeho roli. A konečně Alžírsko. Docela hodně jsme nedávno diskutovali o Alžírsku trošičku, dá se říci, že souhlasíme s vašimi obavami, ale nevidím tedy, ve příštím roce by tam měla vypuknout občanská válka nebo nějaké větší násilnosti, ale je pravda, že Alžírsko se dostává do dlouhodobého a významného procesu přechodu politického, také přichází nová politická generace. Jak ti vedoucí představitelé budou řešit tu situaci? No osobně si myslím, podle mých zkušeností s Alžírskou, Alžířany, že to není ideologický systém. Takže nejsem tak pesimistická jako vy, ale je jasné, že a je potřeba nadále mít otevřenou komunikaci. Alžírsko je hrdá země, my jakožto Evropané nemáme moc možnost něco ovlivňovat v Alžírsku. Samozřejmě ano, musíme s nimi spolupracovat v ekonomické oblasti, diskutovat s nimi. Uh, o Líbii, o Tunisku, Alžírsko zde hraje důležitou roli, ale ekonomická situace ještě není taková, že by došlo k nějakému skutečnému velkému konfliktu nebo tedy explozi tam v příštím roce. Není to až tak dramatické, řekla bych. Prosím. Ano, já se pokusím eh, ještě navázat na tu otázku šítu a sunitu. Jak tady zaznělo, není to otázka sektářského násilí, je to otázka národních eh, zájmů a hlavních aktérů na Blízkém východě, jako je Saudská Arábie a Irán. Pokud se podíváte na posledních deset let, tak vidíte, že se snaží eh, chránit zájmy zvláště šítského společenství všude ve světě. Když se podíváte na západní část Afghánistánu, Azerbajdžán, Syrii, Liby, Bahrajn, Jemen, Eh, tak Iránci tam se snaží všude chránit své zájmy a zájmy šítského společenství. Dobrou zprávou je, že od zrušení sankcí nebo částečného zrušení sankcí vůči Iránu, tak iránská zahraniční politika je v tomto duchu mnohem pozitivnější teď nemluvím o Kavkazu, ale už nepoužívají vlastně tu, eh, tu, tu šítskou eh, zbraně tak eh, jako dříve. Dříve totiž někdy ty sunnitské státy vnímaly jako nepřátelské státy a snažili se aktivně vyvíjet svůj vliv na šítské společenství v celém regionu. Teď vidíme, že ty aktivity v Gruzii, v Azerbajdžánu se mírní, protože už tam ne, nemají pocit takového nepřátelskosti od těchto států. Nemůžeme ale to tež říci o středním východě. Jemen se vlastně zhroutil, situace v Bahrajnu nevypadá příliš pěkně a pak je tady Syrie, Libanon a Afghánistán nebo zem, západní Afghánistán, ten je úplně pod iránským vlivem. Eh, vláda, oficiální vláda má sice kontrolu nad územím, ale jsou, je tam silný iránský vliv. Myslím si, že hodně bude záležet na eh, tom, tom jak se dohodnou Iránci a Saudé eh, na vymezení hranic, na ty vlivové sféry obou zemí, zda se tedy skutečně omezí na určitá území a nebudou navzájem se do svých území vměšovat. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové. Myslím, že tím můžeme ukončit tento bod na pořadu jednání. Chtěla bych poděkovat především našim panelistům za velice zajímavou diskusi. Děkuji také vám všem za účast a, a prosím přijďte i odpoledne, kdy nás čeká společné slyšení, velice zajímavé společné slyšení eh, výboru sed a LIBE o zabezpečení vnějších hranic EU. A to samozřejmě eh, má velký vliv na vnější i vnitřní bezpečnost Evropské unie a spolehám se tedy na vaši účast. Děkuji mnohokrát.